Chers collègues, je vous propose, pour euh, respecter le temps de travail des uns et des Vážení kolegové, abychom dodrželi náš časový plán, tak navrhuji, abychom začali hned. Už máme malinké spoždění. Pod bodem 13 bychom se podívali na pozměňovací návrhy ke zprávě paní Blinkevičuté o programu Erasmus pro všechny, program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Tak, vážení kolegové, nyní tedy dávám slovo zpravodajce. co pane pirmininkė. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, ráda bych vám připomněla, že v návrhu stanoviska v, naše, v našem výboru jsem navrhovala, abychom se soustředili na oblast vzdělávání, na boj proti chudobě a na ostatní oblasti, které nejsou dostatečně zahrnuty ve vlastním návrhu komise. Nejprve bych pohovořila o odborné přípravě, o školení, vzdělávání dospělých. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří velmi aktivně spolupracovali, kteří předložili mnoho pozměňovacích návrhů, což nám pomáhá zlepšit můj návrh stanoviska a domnívám se, že když budeme nadále spolupracovat, tak se nám podaří sestavit kompromisní návrhy, což posílí samotné stanovisko. Pokud jde o stínové zpravodaje, tak bych jim také chtěla velice srdečně poděkovat. Martin Kessler byl velice aktivní. Chtěla bych eh, upozornit na didesnį dėmesį eh, atitinkamiem švietimo sektoriam ir jisai Bohužel tlumočení přestalo fungovat. Numatyti veiksmai būtų nukreipti skatinti aktyvų senėjimą. Kitaip tariant, šalia veiklaus jaunimo sukurti ir e, dále bychom se chtěli zaměřit na aktivní stárnutí. Chtěli bychom navrhnout nový program, který je zaměřen spíše na seniory, na starší lidi. Myslím si, že toto všechno je mimořádně důležité, zejména pokud se týká nutnosti povzbuzovat, stimulovat aktivní stárnutí a tedy trošičku zvrátit tu stávající tendenci. Jedná se o poměrně značné změny návrhu stanoviska a jedná se o novinky ve vzdělávacím programu. Programy, ať už jsou jakékoliv, jsou zaměřené spíše na mladé lidi. A pan Martin Kessler navrhl určitý podprogram, který by se měl zaměřovat právě na dospělé, na starší osoby. Jedná se o podprogram, jehož cílem je mobilita starších osob a který se zaměřuje na podpůrná opatření pro starší lidi, pro aktivní stárnutí. Tedy. Jde tedy o nový program, jak jsem již řekla. Hovořím o něm v mém stanovisku, nenavrhuji tedy tuto změnu. Podle mého stanovi- názoru se jedná o to, že bychom se měli soustředit v našem výboru na obsah toho návrhu. A název toho programu není tak důležitý, to už je výbor pro kulturu, který rozhodne v konečné fázi, protože si myslím, že tam se jim už podařilo dosáhnout schody ohledně názvu tohoto programu. Evropa generací. Slyšela jsem hovořit o tomto názvu. Je to docela zajímavý název a myslím si, že naši kolegové z Výboru pro kulturu rozhodnou v konečné fázi o tom názvu. Celoživotní vzdělávání, to je další návrh, eh, návr, názvu tohoto programu. Hmm. Druhá stínová zpravodajka předložila také některé pozměňovací návrhy, které podporuji. Zejména se zaměřuje na článek 5, kde se jedná o zlepšení situace osob, které nejsou dostatečně zastoupené, jsou to takové ty zranitelnější skupiny osob, měly by to být zejména programy, které se zaměřují opět na mladé nebo na určité zranitelné skupiny. Na schůzi se stínovými zpravodají jsme o tom ještě znovu hovořili, zejména o aspektu partnerství a o veškerých vazbách, které bude potřeba posilovat. Naše stínová zpravodajka hovoří také o spolupráci s univerzitami a s dalšími organizacemi. Zde by se tedy jednalo o pozměňovací návrh, o kterém bude potřeba ještě detailněji podiskutovat, abychom viděli, jaký dopad může mít na obecně, tedy na celý program. Děkuji také kolegyni Rutě Steinruck a paní Klivety za jejich pozměňovací návrhy. Juta navrhuje, abychom konsolidovali určité neformální vzdělávání, zejména pokud jde o vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání tedy. Kolegyně Klevety potom navrhla určitá sociální kritéria, která by se měla zapracovat, pokud se týká dotací, subvencování studentů, to znamená pro studenty, kteří nemají prostředky, aby mohli využít veškerých eh, opatření, aniž by eh, zabředali do nějakých příliš velkých eh, problémů finančních, protože samozřejmě studium stojí určité peníze. To všechno by mělo tedy sloužit k tomu, aby studenti mohli studovat v zahraničí, aby mohli snadněji cestovat, aby více lépe mohli spojovat cestování a studii. Je to určité rozdělení rozpočtu mezi jednotlivé programy. Kolegové také předložili další pozměňovací návrhy a myslím si, že nebude těžké se na tom shodnout. Další kolegové navrhli zapracování určitého ustanovení, podle, podle kterého by fi, úroveň financování neměla být nižší u pro, než u programů, které byly navrženy pro období 2007 až 2013. Takže to jsou hlavní návrhy pozměňovací. Musíme na tom ještě pracovat a domnívám se, že se nám podaří připravit na tomto základě kompromisní návrhy Brzy je budeme mít hotové, alespoň doufám, že vám je v co nejkratší lhůtě budu moci předložit. Děkuji a očekávám vaše připomínky. Předsedkyně, děkuji. Chce se někdo vyjádřit? Já bych tedy chtěla říci pár slov, protože jsem pochopila, dívala jsem Samozřejmě jsem se nezabývala tím dokumentem tak podrobně jako vy, ale pochopila jsem, že v návrhu komise byla myšlenka, že by se tedy mělo pracovat na za základě úspěšných případů successful stories z Evropské unie. A z tohoto hlediska Erasmus pro všechny odpovídá skutečně této vůli, tomuto cíli, protože to je program, který eh, vlastně nejlépe fungoval, protože potom všichni máme své vlastní zkušenosti, ať už se jedná o programy Leonardo, Sokrates a nevím jaké další programy, ale ten program, který opravdu lidem něco říká, který je vypovídající, který skutečně symboli, symboli, je symbolický, tak to je Erasmus. Takže já bych docela se dívala příznivě na tuto myšlenku ohledně programu Erasmus pro všechny. A říkám zde veřejně, že jsem pozvala komisaře, aby přišel do našeho výboru, aby obhájil ten návrh. A velice lituji, že se komisařce nepodařilo zařídit si to tak, aby mohla přijít do našeho výboru, protože my jsme učinili několik kroků, několik návrhů a myslím si, že není správné vůči parlamentnímu výboru, protože se tedy evidentně jedná o velice významný program, což vidíme vlastně i prostřednictvím vaší zprávy. Takže je mi opravdu hluboce velice líto, že ta, nebyl zde dostatečný duch spolupráce ze strany komise kdybych to řekla slušněji, tak se jí nepodařilo tedy najít nějakou mezeru ve svém programu, aby mohla přijít do našeho výboru. Ale kromě toho viděla jsem určitý název, který obíhal, kde vlastně se už neobjevuje název Erasmus. A já nevím, co to občanům řekne. Já si myslím, že to je ztráta linie, ztráta určitého směru. Vím, že všichni, kteří mají své malé rozpočtové linky, tak to možná eh, se jim líbí, ale myšlenka Erasmu, protože to je úspěšný příběh, tak se mi zdálo, že by opravdu bylo vhodné, aby ten název tam byl zachován. Chápu to, že moudře říkáte, že je to příliš závažná věc, tak nechme komisi, ať se tím zabývá, ale zdálo se mi, že kdybychom my že bychom také my k tomu měli říci něco. Já už tímto tedy eh, skončím to, co jsem chtěla říct. Eventuálně mi bylo řečeno, že by zde mohl být eh, při zástupce komise, který se chtěl vyjádřit. Nevím, jestli ostatní kolegové mají chuť také k tomu něco říci. Ne? Takže pan Tomas Mann se přece jen hlásí. Ano, v návaznosti na to, co jste řekla, paní předsedkyně, měla jsem vždy problém. Erasmus für alle. Erasmus protože pro nás Erasmus byl spojen s vysokoškolským vzděláním. Máme zde Leonardo pro odbornou přípravu, máme společné úkoly, které chceme dokončit, dokončit, aby se akceptovaly určité změny, určité úpravy pro odbornou přípravu. To jsou vlastně různé horizonty, různé linie, takže jsme se trošičku mluvili, my jsme vlastně říkali, že chceme změnit toto téma Erasmus pro všechny. Máme mnoho politických vzkazů, politických poselství, které bychom chtěli eh, vlastně zapracovat a nikoliv rozředit. Znamená vlastně tedy v tom názvu Erasmus pro všechny. A já bych chtěl, komise vlastně na tom pracuje, když už máme nějaký pojem, nějaký název, který je úspěšný, tak by měl i po dlouhou dobu zůstat eh, úspěšným. Tak to normálně komunikujeme a neměnit zase všechno. To by bylo určit, mám, cílem máme mít určitou bez, jistotu. I pro mladé lidi máme dobré programy s jasnými profily a tady ty neustálé změny nejsou eh, podle mého názoru dobré, takže možná, že komise také změní určité lidi, kteří nad tím pracují a chtějí měnit i obsahy, ale myslím si, že toto bychom měli zohlednit v té celkové eh, debatě a také bych byl rád, kdybych k tomu vyslechl určité vysvětlení. Dobrá, jak vidíte, máme zde velmi různé názory ve výboru. Eh, takže v tomto výboru? Bych... Takže já zareaguji na našeho drahého eh, místo předsedu, že eh, ty příklady úspěchu o ty třeba se dělit. Pan Becker, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl krátce zareagovat na to, co řekl kolega Tomas Mann. Stoprocentně s tím souhlasím ale mohu také říci to, co již vlastně zaznělo v příspěvku zpravodajky, že v každém případě by, to měla naš, by se měla naše frakce v, ve výboru pro kulturu zabývat tímto a tady ta úspěšná složka dosavadního programu Erasmus pro mládež a tak dále by se měla zachovat. Myslím si, že na tom bychom se měli shodnout, že bychom měli dosáhnout konsensu a toto by měl být náš cíl, který jsme si vytýčili. Děkuji. Bien, monsieur Depoil. Takže prosím, pane Depoil. Děkuji, paní předsedkyně. Možná jenom velice krátce k tomu názvu. Zdá se, že to je eh, takové hodně diskutované téma, o kterém diskutoval i výbor pro eh, kulturu. Takže z hlediska eh, komise většina lidí, kteří se programu věnují, na něm pracují už roky a my vidíme, že v současné situace vlastně zbývá jediný program plus podprogramy Erasmus Comenius Leonardo a další program a Často o tom není veřejnost úplně přesně informována. Veřejnost eh, většinou eh, vnímá pouze hm, název Erasmus a Grundvig a Comenius, eh, tyto podprogramy už tak eh, známy nejsou, alespoň ne širší veřejnosti nebo mimo příjemce. Takže jsme si provedli posouzení dopadu a zjistili jsme, že by bylo velikou výhodou, kdybychom eh, využili známost názvu Erasmu a propojili ho jak s mobilitou, tak také se spoluprácí. A my se domníváme, že veřejnost Eh, toto pochopí a že pochopí, že se to týká nejenom eh, vysokoškolského vzdělání, ale vzdělání eh, obecně, že Erasmus bude nyní znamenat, že mluvíme nejenom o mobilitě, ale také o spolupráci v Evropě. Když jsme zmínili Grundtvig, Comenius, tak málo lidí si uvědomilo, o co se vlastně jedná. My se tedy domníváme, že jsme rozhodli dobře, že jsme zvolili jediný e, název pro integrovaný program, který slučuje všechny ty bývalé podoblasti do jediné Myslíme si, že to rozhodnutí je správné, protože jsme právě využili potenciálu, eh, který v sobě ta značka Erasmus má. A ještě k těm dalším bodům, jednak jste mluvili o různých vzdělávacích sektorech, tak eh, zde bych chtěl říci, že cílem programu je věnovat se všem oblastem vzdělávání, věnovat se také oblasti mládeže takže se nejedná o to, že bychom protěžovali jeden vzdělávací sektor oproti ostatním. Chceme se věnovat eh, všem a chceme to jasně sdělit také ve sdělení, které bude doprovázet legislativní návrh. Dáme k dispozici také větší finanční prostředky, protože vzdělávání oblastí velice důležitou. Na druhé straně je třeba do, dodržet komplementaritu s Evropským sociálním fondem, tak aby činnosti financované Erasmu pro všechny eh, doplňovali a neduplikovali to, co se financuje z Evropského sociálního fondu. A poslední věc, důraz na znevýhodněné osoby, tak eh, to je věc, kterou bereme velice vážně a chtěli bychom vít ze zkušeností, které již máme a nabili jsme je v programu Mládež v akci kdy jsme věnovali eh, velkou pozornost eh, těmto skupinám a dále chceme na jejich začlenování dbát. Děkuji. Paní zpravodajka, prosím. Děkuji mnohokrát za vaše pozměňovací návrhy. Myslím, že příklady úspěchu musí jednak existovat a jednak je třeba v nich pokračovat v každodenním životě. Myslím, že program, který navrhneme v parlamentu, se získá souhlas všech kolegů a umožní právě jak se zvětšnění tohoto úspěchu. Kolegové o tom hovořili, Tomasman, Mann, také zástupce komise, se to dotkla. Bych vás ráda upozornila, že pokud je o název programu, vedou se diskuse, někdy až příliš eh, teoretické, které jako by ztrácely ze zřetele praktické hledisko. Ale já si myslím, že je třeba se zaměřit především na obsah, na praktický dopad tohoto programu. Říkáme-li, že občané málo znají evropské programy, pak jsme to my, kdo jsme za to zodpovědní, kdo jsme na vině. Nedostatečně komunikujeme, lidé nejsou dobře informováni. O těchto úspěšných příkladech se nehovoří dost. Je třeba, aby šlo jenom o úspěchy, ale také o známé úspěchy. A doufám, že se dobereme správného rozhodnutí. Děkuji. Děkuji. Budeme hlasovat respektive projednáme kompromisní návrhy na našem příštím zasedání, to znamená 8. října. A hlasovat budeme další den, to znamená 9. října. A výbor pro kulturu tak bude mít měsíc na to, aby plně zohlednil naše stanovisko. Uvidíme, jaký bude osud názvu této iniciativy komise, která, jak se zdá, se drží zuby nechty svého návrhu, ale to je normální u každého autora, každého návrhu. Každý chce do legislativy vnést svůj pohledu. Takže nyní k bodu 14 pořadu dne navrhuji stručné obeznámení s proběhem delegace na Kypr 30. až 31. srpna. Tato eh, toto, v této delegaci byla Ede Bauer za EPP, Aleksandr Serkas za SAD, Serkas, pardon, za SAD a Ines Zubr za GUE. A přímo na místě se k nám ještě připojil Antigony Paparopoulou, který, jak musím říci, pokud je o orkota, to znamená ten, kdo je hostitelem a přijímá kolegy na místě, který eh, dokonale sehrál svoji roli a usadil nám kontakt s různými partnery. Sešli jsme se s ministrem pro zaměstnanost a sociální, s ministriní pro zaměstnanost a sociální ochranu, paní Šaralu, eh, pardon, paní Šara Lambos, kterou jste měli příležitost eh, zažít eh, zde ve výboru v červenci. S paní ministriní jsme dlouze jednali o tématech, která bude řešit kyperské předsednictví, zejména šlo o otázku směrnice o elektromagnetickém poli. Naší zpravodajku je paní Moren Šartě. Včera jsme to projednávali, tento bod. Také jsme jednali o zprávě paní Jazlověcky, což se týká eh, vysílaných pracovníků. A také já vím, že toto nepatří nutně k nejkontroverznějším bodům pořadu jednání, ale je velmi nepříjemné pracovat v hluku. Poprosila bych tady všechny, kdo se k nám připojí v sále, aby přitom nehovořili mezi sebou. Děkuji. Také, to tedy ke zprávě paní Jazlověcky, dotkli jsme se rovněž tématu eh, společnosti PO Box, Vzpomněte si o případu Flamanville, že jedním z těch podniků do toho zapojených eh, byl podnik, který měl adresu na Kypru, sídlo na Kypru a také jsme jednali s paní ministriní o víceletém finančním rámci. Kromě toho jsme hodně zmiňovali obsah zprávy kolegyně Juty Steinrkové, pokud je o čtvrtý pilíř programu PSI, eh, což je záruka pro mladé. Paní ministrině nám potvrdila, že ve svém přístupu tato takzvaná eh, záruka pro mladé má být eh, financována z Evropského sociálního fondu. My jsme říkali, že tato záruka reaguje na novou situaci. Jde tedy o novou výzvu, které čelí eh, generace eh, mladých, eh, kteří se snaží vstoupit na trh práce. A pokud je o srozumitelnost a také efektivnost, domníváme se, že nesmíme u Evropského sociálního fondu postupovat přesně stejně jako do posud, ale zavést specifický mechanismus jasně evropsky definovaný, eh, který bude nositelem sociálních inovací. Eh, tolik eh, tedy schrnutí našeho jednání s paní ministriní. Musím říct, že tento náš argument, zdá se, paní ministrině nepřesvědčil. Měli jsme dojem v případě ministra pro evropské záležitosti, že ten byl více otevřen tomuto argumentu z naší strany. Také jsme se sešli s ministrem eh, pro eh, vzdělání a kulturu, panem Demostenusem. se kterým jsme dlouze jednali o otázce opět příštího nadcházejícího výsledku finančního rámce a také obsahu zprávy paní Blinkevičute, tedy o Erasmu pro všechny. Dále jsme jednali, jak už jsem zmiňovala, s ministrem pro evropské záležitosti, panem Mavrojanisem. To bylo velmi plodné jednání. Projednávali jsme jednak eh, obsah zprávy paní Steinrukové, jednak také naše znepokojení ohledně toho, že 25 rozpočtu, respektive tu naši snahu, aby 25 rozpočtu na politiku soudržnosti mohlo být eh, vyčleněno na Evropský sociální fond. Dále, pokud je o sociální partnery, tam jsme hodně zmiňovali problematiku minimální mzdy. Nejprve jsme se sešli se zam, zástupci zaměstnavatelů, kteří nám sdělili, že minimální mzda vadí z hlediska přistěhovalství a také, nebo přistěhovalství a také dobré fungování trhu práce. My jsme se snažili vysvětlit, že minimální mzda představuje velmi omezený prvek, využívá se pouze pro některé profese a neměla by tedy žádný dopad eh, na fluiditu na trhu práce. Tolik tedy to klíčové z našich jednání na Kypru. Dále jsme také vyjeli eh, do terénu, máme to tak nazvat. Eh, prohlédli jsme si jeden projekt financovaný eh, z Evropského sociálního fondu. Je to opravdu příkladný projekt. Sešli jsme se se zástupci úřadu práce, který je opravdu příkladný. Nachází se v jádru Nikózie. Kypřané žadatele eh, o práci, kteří spadají pod tento úřad, eh, jdou nejprve eh, na takové orientační místo, orientační kancelář a poté jsou nasměrováni teprve na pokladnu. A konečně jsme se sešli také se zástupci sněmovny reprezentantů, kde se jednání týkalo obecněji analýzy krize a také potřeby zapojit poslance národních parlamentů do koordinace hospodářských a sociálních politik. Myslím, že jsem věrně vystihla průběh našich jednání, alespoň doufám. Vzhledem k tomu, že všichni, kdo byli na Kypru, jsou rovněž dnes přítomni, pokud si přeji ještě vzít eh, slovo a vyzvihnou některý aspekt, který jsem možná opomenula, samozřejmě jim ráda dám slovo. Přejete se někdo? Ano, paní Bauer, prosím. Eh, Děkuji těžko něco dodat eh, k tomuto vyčerpávajícímu úvodu paní předsedkyně, ale přesto bych si dovolila zmínit jednu záležitost, která mě trochu překvapila. Paní předsedkyně uvedla, že jménem zaměstnavatelů eh, nebo z hlediska zaměstnavatelů vypadá minimální mzda jako určitá překážka, obtíž. Minimální eh, mzda pobíraná po eh, prvních šest měsíců eh, nezaměstnanosti v poměrně bohaté eh, zemi, kde nejsou úplně nízké mzdy, není tak překvapivé, ale co mě překvapilo je, že na Kypru pokud jde o nezaměstnanost mladých a pokud jde o otázku migrace, se opakovaně naráželo na jednu věc a to na to, jakým způsobem by bylo možné bránit eh, přílivu zahraničních pracovníků na Kypru a jak udržet mladé Kypřany v zemi. V podstatě tam existoval určitý, eh, určitá snaha tento příliv eh, zarazit a mě překvapilo, že mm, na tuto otázku jsme narazili poměrně mnohokrát a myslím si, že to je věc, nad kterou bychom se měli zamyslet. Děkuji. Euh, merci, Madame Bauer. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, Děkuji mnohokrát. Jsou nějaké další žádosti o slovo? Paní Cubr, prosím. Obrigada, senhora presidente. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že návštěva našeho výboru na Kypru a Mm, vůbec otázka kyperského předsednictví je věc velice důležitá. My jsme takto měli možnost se lépe obeznámit s prioritami kyperského předsednictví. Eh, ráda bych zdůraznila jednu věc, která podle mého názoru je důležitá, zejména v situaci, eh, kdy eh, trojka v různých zemích EU, včetně Kypru, má poměrně eh, velký vliv, eh, pokud jde o restrukturalizaci trhu práce. A na Kypru se teď v rámci tripartity eh, vyjednává, pokud jde o přístup k finanční pomoci EU. A tak bych chtěla v této situaci zdůraznit jednu věc, která si myslím, že by se měla promítnout ve zprávě k této návštěvě, a to, že odbory a dokonce i zaměstnavatele měli dojem, že sociální dialog a restrukturalizace trhu práce, zejména pokud jde o kolektivní vyjednávání, že toto nelze podkopávat eh, vyjednávání v rámci tripartity. A já se domnívám, že mm, my nemůžeme v našem výboru přehlížet eh, to, co se děje v řadě zemí Evropské unie. Evropská komise a banky v podstatě rozkládají pracovně právní vztahy, které jsme tu budovali po desítky let napříč Evropou. A já chci zdůraznit, že odbory sami uvádějí, že si nepřejí zasahování um, partity do pracovně právních vztahů, které se jim podařilo na Kypru vybudovat. No, děkuji, paní Cuber, že jste zmínila tento bod. Když se čtu své poznámky, musím říct, že jsem zapomněla na jeden důležitý bod z této výměny v Nikozi a je to právě otázka trojky a jeho fungování a dopadu intervencí trojky. Jednak pokud je o ten eh, vládnoucí tým, či řídící tým, a jednak eh, pokud je o poslance a sociální partnery. Musím říci, že eh, toto bylo velmi, to byl velmi jaksi výrazný bod. Eh, ukázalo se, že ministr financí nekomunikuje s ostatními ministerstvy o obsahu doporučení či o požadavcích trojky. Dále, pokud je o parlament, eh, opět eh, nedostávalo se informací ohledně požadavků ze strany trojky a stejnému problému byly vystaveni sociální partneři. Takže eh, když jsme vedli výměnu názoru s členy výboru ECON eh, a respektive máme se sejít k výměně názoru 13. listopadu se zástupci trojky, měli bychom mít tento zážitek z Kypru na paměti. Dále, pokud jde o slova paní Bauer, ano, je velmi důležité eh, zaznamenat, že v zemi eh, byl cítit neklid, eh, pokud je o vzdělání pro mladé a také riziko odlivu mozku, zejména mezi mladými. To byl problém či obava, na které upozorňovali mnozí. A ještě poslední věc, kterou jsem zapomněla důležitá, to byl požadavek odborů, aby MOP byla součástí eh, celého mechanismu, zejména pokud eh, provádí nějaké intervence trojka, aby se trošičku eh, vnesla vyváženost do hodnocení situace v zemi. Tím jsme tedy, myslím, vyčerpali informace z této návštěvy Kypru. Je to trošičku novinka v našem výboru. Myslím, že jsme to zavedli na žádost jednoho z nás, eh, takovou to ústní, ústní informaci po každé delegaci, po každém výjezdu. Myslím, že je to přece jenom lepší než pouze písemný, písemný text, který se samozřejmě všichni přečtou, ale možná to nenechá takovou stopu jako eh, takové to ústní podání. Nyní jsme tady všichni připraveni na hlasování. Doufám, že všichni máte hlasovací karty. Je tomu tak? Všichni jste si je vložili do zařízení zařízení funguje, nemusíme jej zkoušet. A napustíme se do bodu 15, tady jde o zprávu pana Beckera. Jde o zprávu k iniciativě pro sociální podnikání. Takže pustíme se do toho. Paragraf 1, kompromis. Odstavec 1, kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 2, kompromis G, G kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 3, K a K a an blok budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Omlouvám se neřekla jsem, že je zde ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu K. A někdo se chce, je tady námitka, pan Čerkas. Takže je, pokud je námitka k ústnímu pozměňovacímu návrhu, tak ho nemůžeme zahrnout. Dobře, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu K a KA en blok bez ústního pozměňovacího návrhu. tak obrátili jsme stránku, ano, už jsme na další stránce a dostáváme se k odstavci 4, kompromis L. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schváleno. Dále odstavec 6, kompromis M. Kdo je pro? Proti? strželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 103 byl stažen a ostatní pozměňovací návrhy odpadají až po odstavec 7, kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Další byl stažen, 110 odpadá, takže se dostáváme k odstavci 9. Budeme hlasovat o kompromisu O. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavec 9, 126 pana Gigolda, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, je, vidět, je těžké vidět, jaký je výsledek hlasování, tak si to ověříme tedy. Takže hlasujeme o 126 pana Gigolda elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 19 pro, 20 proti. Není schválen, je tedy zamítnut tento pozměňovací návrh. Můžeme tedy hlasovat o 127. Paní Steinruck, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací v odstavci 10 budeme hlasovat o 130 pana Gigolda ve dvou částech. Takže budeme hlasovat o první části, to znamená bec až do performing contract. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kdo je pro, abychom tam přidali slova to, po to performing? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 11, kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 139 byl zamítnut. Dostáváme se k odstavci 14, kompromisní návrh Q, který navrhli čtyři frakce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Po odstavci 14, ne, v odstavci 14 je druhý kompromis a to je kompromis R, který předkládají čtyři frakce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. V odstavci 15 pozměňovací návrh 153 paní Hirš pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 154. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 155 odpadá tedy v důsledku toho. Po odstavci 15 budeme hlasovat o kompromisu Y, který předkládají čtyři frakce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Po odstavci 15 pozměňovací návrh 157. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Co se týká pod názvu 3 pozměňovací návrh 158 pana Beckera. Je to návrh o zrušení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pod název 4, pozměňovací návrh 184, také o zrušení, který předkládá pan Nilsson a Ludvíkson. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Odstavec ne, ověříme elektronicky 184. Takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 18 pro, 21. 18 pro, 21 proti, jedno zdržení, takže pozměňovací návrh je zamítnut odstavec 17, číslo 185 a 186 jsou stejné, budeme o nich hlasovat společně, jsou o zrušení, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Odstavec 17 je tedy zamítnutý. Nyní se dostáváme k podnázvu 5, 191 pana Ludvíksona a Nilsona. Je to také návrh o zrušení, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Zamítnut. Odstavec 19, kompromis S, který předkládají čtyři frakce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Euh, Dostáváme se tedy Omlouvám se za to váhání. K odstavci 20 kompromisu T předkládají čtyři frakce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. A tedy odstavec 21 kompromis U předkládají čtyři frakce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Odstavec 22, kompromis V, předkládají čtyři frakce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Odstavec 23, kompromis dvojité V, předkládají čtyři frakce. Pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Po odstavci 23 máme odstavec 1, který navrhuje ITRE výbor. Měli bychom hlasovat o konci tohoto odstavce, protože zbytek je už pokrytý. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Odstavec 5 stejného výboru tren ve dvou částech. První část Consider is necessary to až po business activity. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. A druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tato druhá část je zamítnuta. Stále po odstavci 23 máme návrh 2 výboru IMKO. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schválen. Odstavec 24, kompromis X, předkládají čtyři frakce, kdo je pro? Proti, zdrželi se schválen. 24, 231, paní Regner, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. 233, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut. Teď pozměňovací návrh 235, paní Gens, kdo je pro? proti, zdrželi se, myslím si, že je zamítnout, ale pokud chcete, ověříme. Chcete ověřit? Ano, tak zkontrolujeme 235. -ku. Pan, ne, nejprve budeme hlasovat. Zahájili jsme už hlasování, takže odhlasujeme o 235, pak vám dám slovo. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Takže výsledek 18 pro, 20 proti, jedno zdržení, takže pozměňovací návrh 235 není schválen, je zamítnut. Pan Ery se chce vyjádřit. Vlastně jako Děkuji, mně se zdá, že bychom měli eh, hlasovat nejprve o 234, protože 233 byla zamítnuta. Monsieur, eh, Pane eh, Ry, o kterém pozměňovacím návrhu mluvíte? 234-esnél az szerepel, hogy... Já mluvím o návrhu 234. Elnézést. Já se omlouvám, tak to byla moje chyba. Omlouvám se, nic se neděje. Donc la Dobře, takže otázka je vyřešena. A tím se tedy dostáváme stále po odstavci 2.4 k číslu 238. Paní Gens, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schválen. Po odstavci 24 zde máme číslo a ověříme ještě pozměňovací návrh 238. Zahajuji hlasování, protože zde byla žádost o kontrolu elektronickou. Končím hlasování. 18 pro 22 proti. Je, návrh je tedy jasně zamítnut. Nyní se tedy dostáváme po odstavci 24 pozměňovací návrh 239 odpadá a dostáváme se k odstavci 2 výboru ITREK, návrhu 2 ITREK, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. Návrh 6 stejného výboru, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. Dostáváme se k odstavci 26, posměňovací návrh o zrušení 245 pana Obermajera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 246 pana Bekra. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Odstavec 27, kompromis Z a kompromis ZA. Můžeme o nich hlasovat en blok. Předkládají je dvě frakce. Kdo je pro tyto kompromisy? Kdo je proti? Strželi se? Schváleny. Dostáváme se k odstavci 28, kompromis AA, předkládají dvě frakce pro, proti, zdrželi se, schválen. V odstavci 30 je zde kompromis AB, předkládají čtyři frakce. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schválen. Dostáváme se k odstavci 31, kompromis AC, čtyři frakce. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 231 byl stažen. Budeme tedy hlasovat po odstavci 31. Pozměňovací návrh 230, 292 pana Gigolda. Kdo je pro? Ne, 282. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Po odstavci 31 pozměňovací návrh 283 odpadá, takže budeme hlasovat o ITRE 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. ITRE 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. ITRE 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Dostáváme se k bodu odůvodnění. Bod odůvodnění A, kompromis A, předkládají čtyři frakce. Kdo je pro? Proti, strželi se? Schválen. Po bodu odůvodnění A máme dva kompromisní návrhy B a BA, čtyři frakce, můžeme hlasovat en bloc. Kdo je pro? Proti, strželi se? Schváleny. Bod odůvodnění C, posměňovací návrh 20 předkládají paní Veržia, Veržia to já a Nedelšova ty odpadá, ten odpadá, takže budeme hlasovat o kompromisu, o kompromis, o bodu odůvodnění D, kompromisu C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Bod odůvodnění E, kompromis D, čtyři frakce. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schválen. Bod odůvodnění F, kompromis E, předkládají čtyři frakce, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Po bodu odůvodnění F máme pozměňovací návrh 38, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. Bod odůvodnění G, kompromis F, čtyři frakce, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Bod odůvodnění H, kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Bod odůvodnění jen kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. A dostáváme se po bodu odůvodnění I k pozměňovacímu návrhu 51. Předkládá paní Steinruck. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Omlouvám se, protože jsem zapomněla na jeden posměňovací návrh a na straně 22 vašeho hlasovacího seznamu po bodu odůvodnění A. Je to pozměňovací návrh 16, paní Genc. Spravodaj je proti. Kdo je pro pozměňovací návrh 16? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Dostáváme se k úvodním ustanovením. Po devíce máme pozměňovací návrh 1. Nevím, kdo je předkládá, je mi líto ale pokusím se to napravit. Euh, Pozměňovací návrh 1 předkládá paní Regner. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 2, paní Gens, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Předkládá paní Gens, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 4 předkládá paní Regner, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Ověřeň, ano, zkontrolujeme elektronicky číslo čtyři. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter, le vote est clos. 16 pour 18 contre. 16 pro, 18 proti, 6 se zdrželo, takže není schválen tento návrh. Můžeme hlasovat o zbytku en bloc? Ano. Takže o těch zbývajících, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleny. Budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Hlasovali všichni, končím hlasování. 36 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel, takže můžeme poblahopřát našemu zpravodaji, panu Bekrovi. A tím jsme dokázali, že v demokracii, pokud chceme dosáhnout konsensu, tak někdy je potřeba dát dostatek času. Myslím si, že jsme tedy pozdrželi hlasování o vaší zprávě, ale výsledek je odměněn tedy úspěchem, takže bravo. Dále se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a to je bod 16. Ano, paní Sajer. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla pouze říci, že dnes dopoledne sekretariát dostal e-mail od paní Omen Reuten, která si přeje stáhnout svůj pozměňovací návrh 3, 6 a 9. Tyto tři pozměňovací návrhy. Takže to hlasování se nám aspoň o trochu zkrátí. Děkuji za tuto informaci. Takže je to zpráva paní Birgit Sipl o směrnici o zadávání veřejných zakázek. Zde budeme hlasovat o odstavci 1, odstavec 2, od podstavec 1, pozměňovací návrh 121. Paní Turunen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací na... Takže zahaj... budeme kontrolovat, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 18 pro, 22 proti, někdo se nezdržel, takže je to většinově. Zpravodajka tedy byla pro, samozřejmě. Zapomněla jsem se podívat kolem sebe. Pozměňovací návrh 129, stejné autorky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 123 a 120 jsou stejné, budeme o nich hlasovat dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleny. 124 pana Ludvigsona. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Článek 2, pozměňovací návrh 126, zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Budeme kontrolovat. Takže elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 proti, 20, pro, 21 proti, takže je zamítnut tento návrh. Číslo 127, kdo je pro? Proti, strželi se, schválen. Článek 2, bod 22, pozměňovací návrh 14, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 128, paní Harkin, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Článek 10, Pozněvací návrh 130, pana Ludvíksona, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Článek 11, kompromis B, předkládají tři frakce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. A dostáváme se po tomto bloku kompromisu B po článku 11 k pozměňovacímu návrhu 197 paní Tyrinen. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. A dostáváme se ke článku 15, kompromis C, předkládají dvě frakce, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Článek 16, odstavec 1, 126, paní Harkin, kdo je pro, proti, zdrželi se, Myslím si, že je schválen, ale musíme ověřit. Pozměňovací návrh 126 ověřujeme. Ne, 206, omlouvá se předsedkyně. 206 návrh. Hlasovali všichni, končím hlasování. 6 pro, 31 proti, 3 se zdrželi, takže návrh je jasně zamítnut. Pozměňovací návrh 207, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Pozněvací návrh 208 není přijatel, přípustný, takže článek 17, kompromis C bis, který předkládají tři frakce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Článek 24 odstavec 1, podnázev 3, nový podnázev, který navrhuje zpravodajka, Pozněvací návrh 15. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnut. Článek 24, pozměvací návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Článek 24, podstavci 3, pozměvací návrh 223, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut článek 29, odstavec 3, podostavec 3, pozměňovací návrh 238, Manesku a Kochmerin, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Článek 40, odstavec 1, pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Článek 40, odstavec 1, podstavec 2, Pozměňovací návrh 18. Spravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 242, Rapty, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. To stop the chci poprosit eh, všichni, všechny, kteří eh, si tu povídají soukromně, aby odešli na chodbu. 230, 243, paní Rapty, kdo je pro? Neodpadá, omlouvá se předsedkyně. Takže budeme hlasovat o 244, paní Rapty, kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. 22 zpravodajky, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítno. 245, kdo je pro, proti, zdrželi se. Hm, budeme zkontrolovat elektronicky 245. -ku. Je to tady nějaká nezvyklá koalice. A zmate mě to trošku. Hlasovali všichni, končím hlasování. 20 pro, 22 proti, takže je zamítnut. Změny aliance zde nejsou korunovány úspěchem. 246, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 247, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 248, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. 23 zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 249, kdo, to je o zrušení, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 250. Můžeme o něm hlasovat, který předkládá paní Esaja, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. 251. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 252. Paní Sipl. Zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Článek 41. Kompromis E. Předkladají čtyři frakce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen článek 43, odstavec 1, 263. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 264, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Dvě článek. Myslím si, že je to jasné. Článek 43, návrh 265, kdo je pro? Proti? Ne, počkejte. Skončíme hlasování. 265, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. Zkontrolujeme 264 tedy, když chcete. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 17 pro, 25 proti, takže jasně zamítnut. Já jsem velice pro to kontrolu. Od, takže nyní se dostáváme k pozněvacímu návrhu 266, článek 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Článek 54 odstavec 2 kompromis F předkládají dvě frakce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Článek 55 Chcete zkontrolovat F? -ko? Kompromis F? Dobře, zkontrolujeme F. -ku. Z F. -ko. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Výsledek 34 pro 8 proti. Kom... Byla, zde, byla zde nějaká pochybnost o výsledku voleb? Ne, ano, máte slovo. Madam really on, on... Děkuji, mám procedurální připomínku. Chci připomenout, že ne asistenti, nejbrž jenom poslanci mají možnost žádat si o kontrolu. Paní předsedkyně, máte zcela pravdu, já jsem si nevšimla, že žádal o slovo, mm, respektive o kontrolu asistent, kdybych si to byla bývala všimla, samozřejmě, že bych zasáhla. Asistenti jsou pouze pozorovatelé na našem zasedání, nemají možnost vystupovat, vykřikovat ani tleskat. But they're welcome. Ale samozřejmě jinak jsou mezi námi vítáni a hodně nám pomáhají v naší práci. Takže. Takže článek 55, odstavec 1, pod název 1, nový bod, 269, paní Jesaja, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Článek 55, odstavec 2, kompromis G, předkládají tři frakce, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Schválen. Dostáváme se po odstavci 2, článku 55, pozměňovací návrh 26, pravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 275, paní Jesaja, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 28, zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 276 zpravodajky Koferaty, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 30 zpravodajky, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout 31, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout 277, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítno 278, zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítno 279, Steinruck, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut 32, zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout 280, Sipl, Koferaty, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut 33, zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnout 34 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 281. Cuber. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 282. Zpravodajka Koferaty. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 283. Zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 284. Zpravodajky pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 285. Zpravodajky pro? proti, zdrželi se, zamítnu 286, zpravodajky pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Nyní se dostáváme ke kompromisu H, ke článku 60. navrhuji dvě frakce, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Budeme tedy hlasovat o pos Tak trošku jsem tady neviděla, že chcete zkontrolovat. Takže budeme hlasovat, zkontrolujeme tedy elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. 34 pro, 7 proti, takže tento kompromis je velkou většinou schválen. Takže pozměňovací návrh 200 další odpadají 287, 366, 339 ke článku 61, 288 návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítno 232 zpravodajky, zamítnut 290 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnout 291 zpravodajky, kdo je pro, proti, strželi se, Zamítnout článek 66 kompromis I, předkládají dvě frakce, kdo je pro, proti, strželi se, schválen. Nyní se dostáváme ke článku 66 odstavec 1, pod odstavec je bod 2, pozměňovací návrh 39, zpravodajky, odpadá. Návrh 39. Nemůž... Paní zpravodajko, co si myslíte? Protože v hlasovacím seznamu je uvedeno, že ho můžeme odhlasovat jako doplněk ke kompromisu I, ale dobře, můžeme o něm tedy hlasovat, myslíte si, ano? No, dobře. Takže po moudře radě zpravodajky hlasujeme o 39. A zpravodajka je pro. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Strželi se? Zamítnut. Článek 66, pozměňovací návrh 40 za stejných podmínek jako doplnění kompromisu I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Článek 67 kompromis je. Předkládají čtyři frakce. Kdo je pro? Proti? strželi se? Schválen. Článek 69 odstavec 1. Úvod čla- 46 číslo, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Článek 69 odstavec 1 bod A. Pozměňovací návrh 319 pana Huga, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout článek 69, odstavec 1, bod B, pozměňovací návrh 320, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Od, pozměňovací, pozměňovací návrh 48, odstavci 1, bodu B, a pozměňovací návrh 321 jsou stejné. Budeme hlasovat o nich obou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty. Článek 69 odstavec 1 bod C. Tři pozměňovací návrhy 49 a 322 zpravodajky a Huga jsou stejný. Budeme o nich hlasovat. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnout. Článek 69 odstavec 2, pozněvací návrh 323, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 324, zpravodajky a koferaty, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Číslo 50, zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Článek 69, odstavce 3 a 4, kompromis L, předkládají dvě frakce, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen po článku 69, odstavec 6, 337, kdo je pro? Ne, 335, omlouvám se. Zdrželi se zamítnout článek 70, kompromis M předkládají dvě skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen článek 71, odstavec 1 a 2, kompromis N předkládají dvě frakce, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen článek 71, odstavec 3, pozměňovací návrh 343 zpravodajky jako Feratyho, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 59, zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek odstavec 3, článek pozměňovací návrh 60, zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 347 Esaja, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. 349 stejné autorky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Je zde, mám určité pochyby, takže ověříme číslo 349. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 14 proti, jeden se zdržel, takže skutečně schválen. Článek 73, kompromis O, předkládají čtyři frakce, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Článek 75, odstavec 1, 350, kdo je pro? Proti, Zdrželi se zamítno 351, stejná autorka pro, proti, zdrželi se zamítno 352, pro, proti, zdrželi se zamítnout 353, stejná autorka pro, proti, zdrželi se zamítnout 354, Manesko Kochmerin pro, proti, zdrželi se, schválen. Článek 76 odstavec 2 kompromis P, tři frakce, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Článek 76, odstavec 2b, 64. Můžeme en blok hlasovat o 64 až po 71. Paní Suber, o kterém chcete hlasovat zvlášť? 64, 65 a 66. Takže ty tři první en bloc. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 68, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout 69, pro? Proti, zdrželi se zamítnout 70, pro? Proti, zdrželi se zamítnout 71, pro? Proti, zdrželi se zamítnout 360, pro? Proti, zamítnout 72, pro? Proti, zdrželi se zamítnout 361, pro?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 Ještě, že vás máme, jinak bych byla ztracená, pomáháte mi? Takže zkontrolujeme číslo 363, pozměňovací návrh. Hlasovali všichni, končím hlasování. 20 pro, 21 proti, takže návrh je zamítnut. Omlouvám se. A no, ah, počkejte. Takže dovolíte mi, abychom za, zač, znovu hlasovali? Chcete, abychom ještě hlasovali o kontrole hlasování? Dobře. Pane Ery, jste pro, abychom znovu hlasovali? Szerintem fölösleges, mert egy szavazat... Já v tom nevidím úplně smysl, protože to pokud budeme takto přesouvat eh, hlasování, nebo jeden hlas se přesune na druhou stranu, stejně ten návrh bude pořád zamítnut, tak si myslím, že to nemá smysl opakovat. Dobře, takže budeme hlasovat o kontrole hlasování. Zahajuji hlasování o kontrole hlasování. Někdo hlasoval navíc tedy? SN, S, eh, sociální demokraté, je tam někdo navíc. Takže končím hlasování. Eh, někdo nehlasoval. Takže, takže končím hlasování. Výsledek 23 pro, 20 proti, takže ověřili, ověřili jsme tedy hlasování o bodu 363, jestli se nemýlím. Všichni hlasovali? Dva ještě ne, tím už pro ně. Konec hlasování. 23 pour, 19 contre. Le 363 de Madame Manescu. 23 eh, pro, 19 proti, takže tento uh, poslanecký návrh paní Manescu byl přijat. To nebylo po třetí. Takže Takže to 22 ku 20 je ten výsledek místo toho, ale výsledek hlasování to nezmění. Slipuji, že to nebudeme dělat všech hlasování. 75 zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 363 zpravodajka pan Kofráty, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to Článek 87 kompromis q dvě skupiny, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Zpravodajka 365, kdo je pro? Pardon, 76, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 367, paní S.A., kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 77 eh, zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 78 zpravodajky, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Paní zpravodajko, můžeme hlasovat en blok až po číslo 373, prosím. Ano, dobrá, takže en blok až do ane, přílohy 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní uh, příloha 16, kompromis S, tří skupin, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato. Nyní viza jedna. Číslo 83 pana Ludvíksona, Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Nebo to dovolení jedna, Číslo 84. Paní Turunen. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní bod odůvodnění číslo 2, kompromis T, čtyř skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, dále kompromis tři skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U. Dále eh, čtyři pozací návrhy zpravodajky. Můžeme vzít unblock? Ne. Takže číslo 2 zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 3 zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. to. Číslo 4 zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 5 zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod 11, kompromis V, tří skupin, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Dále eh, eh, eh, návrh pana Corchna 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 96, paní Manesku, kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Nyní botovně 25. Ověříme 96. Dobrá. Paní Esaja, tam máme hodně ověřování. Hlasovali všichni, konec hlasování. 20 pro, 20 proti, 3 se drželi. Takže nebylo přijato. A nyní budeme hlasovat po 25. Kompromis dvojité V3 skupin, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Dále číslo 98 zpravodajky, ne, pardon, paní Manesku a paní Kochmerin, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Dále pořad uvodnění 28 číslo 99 stejných autor, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Dále pořad uvodnění 29 Poznací na číslo 100 paní McIntyre a pana Cabrnocha. Je zde žádost o dílčí hlasování. Nejprve první část, to znamená bez slov on the other až po economically advantages. A kdo je pro první část? Proti, zdrželi se. První část byla přijata. Kdo je pro eh, druhou část, ta slova zmíněna? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní uh, bod 32, číslo 101, paní Saja, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 34, odůvodnění, kompromis X, čtyřech skupin, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 37, kompromis Y, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Bod 38, poslance číslo 8, zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Zamítnuto. Číslo 107 paní Manesko, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo přijato. Pokud se přijete ověřit. Takže číslo 107 ověřujeme. Hlasovali všichni konec hlasování. 23 hlasů pro, 20 proti, takže přijato. Bodovně 40. Eh, návrh číslo 108 pana Cabrnocha paní McIntyre. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto číslo 109 zpravodajky. Kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Borodně 41 kompromis ZA do dvou skupin. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Rovně e, 41 číslo 11 pravodajky. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 43 číslo 12 pravodajky. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Bod není číslo 111 pana Kristansena. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 112 e, paní Malesku Kochmer. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Přete si ověřit 112. Hlasovali všichni, konec hlasování. 23 pro, 19 proti, přijato. 113 stejných autorů, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 114 pana Cabrnocha, kde pro? proti, zdrželi se, přijato. Bořovně 44, 13, zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 115, pana Christensena, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 116, také, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 117, paní Manesku Kochmerin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A tím se dostáváme k hlasování o celém návrhu, a to elektronicky. Hlasujte, prosím. Non, no, je, je pense qu'ils sont tout à fait Le vote est clos. Konec hlasování. 30 pro, 1 hlas proti, 11 se zdrželo. Blahopřejeme naší zpravodajce. A myslím, že se ukázal význam kompromisů u složitých témat, složitých hlasování pokud chceme, aby návrhy prošly. Nyní se dostáváme k bodu 17, hlasování o zprávě paní Manesko. Jde o další aspekt eh, veřejných zakázek, jde o sektorovou směrnici pro zadání zakázek subjekty poslednicí v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Eh, článek 11, eh, číslo 64, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. E, návrh 65, paní Turunen, kdo je pro? Kdo vypuštění textu proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 11, pravodeky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 66, pana Hendla, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 67, pan Hendl, kdo je pro? S ústní změnou, ano. Je, jsou nějaké námitky proti změně? Ne, takže takto 67 se změnou, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Číslo 68 pana Hedla, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 69 pana Dojče, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 70 paní Turinen, kdo je pro? Proti, Zdrželi se zamítnuto. Číslo 71, paní Turnen, kdo je pro? Přijete si ověřit 70. Hlasovali všichni, konec hlasování. 37 pro, 6 proti, jednoznačně přijato. Nezlobte se. Um, 71 zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Přijato. 72, paní Torinen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 83, také paní Turinen, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 74, též autorky, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75, paní Turinen, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 76, paní Turinen, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato číslo 77, stále paní Turnen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 78, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 89, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 80, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 81, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 82, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 83, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 84, Přejete si ověřit 83. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 24 pro, 18 proti, přijato 85, je pro? Proti, zdrželi se, přijato 80. Hlasovali jsme 84, ano. Takže 85, kdo je pro? Hlasovali jsme 84. Přejete si ověřit 84? Takže ověříme číslo 84. Hlasovali všichni konec hlasování? 7 eh, eh, pro, 35 proti. Nikdo se nestršel jednoznačně zamítnuto. Číslo 85, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato 86, kdo je pro? proti zdrželi se přijato 87, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto 12 zpravodajky, kdo je pro, proti zdrželi se přijato 13 zpravodajky, kdo je pro, proti zdrželi se přijato 88 Cabrnoch McIntyre, kdo je pro, proti zdrželi se přijato 14 zpravodajky, kdo je pro, proti zdrželi se přijato článek 31 odstavec 1 kompromis A3 skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále odstavec 1 článku 31, eh, číslo 94, kdo je pro, proti, kdo je proti? Zdrželi se. Číslo 94 bylo přijato. Číslo 18 pro Rike, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 19, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 20 sál zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 96 pana Dojče, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 55, odstavec 1, eh, odstavec 1c, kompromis B3 skupin, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Není číslo 99 paní Turunen. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato číslo 100, tu, paní Turunen, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto číslo 101, pana Paxase, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto číslo 23, zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato číslo 24, zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato číslo 25, zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 26. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Článek 70. Kompromis 3 skupin. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní číslo 104 pana Hendla. Můžeme hlasovat unblock eh, až do čísla 109? Ne. Takže 104, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 105, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 106, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 107, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 108, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 109, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 110, pana Rojček, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 111, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 112, pan Hedl, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 113, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto číslo 114, kdo je pro? Pan Hedl, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto 115, paní Torunen, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 116, paní Torunen, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 117, paní Turunen, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 118, paní Turunen, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 119, paní Turunen, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 120, pana Hendla, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 121, pana Hendla, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto číslo 123, eh, pan Haml, kdo je pro, proti, zdrželi se. Pane Éry, jak jste hlasoval? Pro? Takže přijato 123. Nyní eh, číslo 124 pana Hendla, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 22 zpravodajky, slučitelný, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 125 pana Dojče, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 30 zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 126 pana Hendla, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 127 také pan Hendl, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 128, pan Hedla, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 129, pan Hedla, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 130, kdo je pro? Ověříme 129, pana Tomase Hendla, hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 19 pro, 23 proti. Číslo 129 nebylo přijato. Číslo 130 pan Handla, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 131 pan Handla, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 132, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 133, paní Sabrina McIntyre, pardon, 33 zpravodajky. Kdo je pro? 33. Proti? Zdrželi se? 33 přijato. Nyní 133. Do vypuštění textu pan Sabanach, paní McIntyre žádají, kdo je pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 34. Můžeme hlasovat, kdo je pro. Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 35 zpravodajky, kdo je pro proti, zdrželi se přijato číslo to odůvodnění 2, číslo 37 pana Tomase Hendla, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto číslo 27 paní Tyrinen, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, bod odůvodnění 4, Tomase Hendla 39, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto Nyní kompromis D, tři skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, bod odvodnění 5, pozice číslo 43, paní Turinen, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, dále číslo 44, pana Hendla, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Bylo to odvodní 7, číslo 46 pana Hendla, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto, číslo 47 stejného autora, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 49 pana Dojče, kde je pro? Hlasujeme o 49 pana Dojče. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 50 pana Dojče, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 2 zpravodajky, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 3 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 51 klivete, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 4 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 5 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 Sabernach McIntyre, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 53 stejně autoři, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato číslo 53, paní Turunen, kdo je pro? Pardon, 54, paní Turunen, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato 6, zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato číslo 55, pana Dojče, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato 56, pan Handel, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto číslo 7, zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato číslo 57, pana Hendla, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto číslo 8 z pravodajky. kdo je pro? Proti zdrželi se přijato číslo 58 pana Hendla, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto 59 pana Hendla, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto číslo 9 z pravodajky. kdo je pro? Ne, ne, devítka z pravodajky. devítka. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato číslo 60 Sabrnach McIntyre, kdo je pro? Proti zdrželi se Přijato 61 stejných autořek, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto 62 stejných autorů, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto číslo 10 zpravodajky. Můžeme nechat hlasovat, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato číslo 63, Sabna McIntyre, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato číslo 36, paní Turnen, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato Nechám hlasovat o celém textu, a to elektronicky. Mon a pu le vote est clos. Hlasovali všichni, konec hlasování. 38 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi. Blahopřejeme naší zpravodajce. A nyní se dostáváme k bodu 18, kde budeme hlasovat o zprávě pana Tomase Mana o pozemních službách na letištích Unie. na letišti, kde se my tak často vyskytujeme. Takže nejprve článek 12, eh, respektive nejprve návrh eh, odmítnout, ten návrh komise od paní Lambertové. Jde o poznací návrh číslo 25. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Nebylo zamítnuto. Tedy návrh komise nebyl zamítnut. A pozněvací návrh. Prostě všichni jste to pochopili a nyní se vrhneme do toho dlouhého hlasování. A pokud přesáte hlasování, je třeba ovládat dvojí zápor. Takže číslo 43 k článku 12. Eh, název eh, na, návrh paní Sandrokové, panu Serka se Christensen jako Colína. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Článek 12, ostavec 1, kompromis a A. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Článek 12, odstavec 2, kompromis A, tří skupin, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Není. Článek 12, odstavec 2, nový kompromis A, B, tří skupin, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Článek 12, odstavec 3, kompromis B, tří skupin, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato článek 12 odstavec 4. Poznací návrh číslo 6 a 54 jsou totožné. Hlasujeme o nich. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Od odstavec 4 byl tedy vypuštěn. Eh, článek 12, odstavec 5, poznací návrh číslo 55, eh, vypuštění textu paní Jony Katarziny Skřidlevské. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Článek 12 ostavec 5. Kompromisní návrh C, 3 skopen, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 12, ostavec 6, poznací návrh. Jsou tam čtyři návrhy na vypuštění, totožné, osmička, osmička, 57, osmička, 59, osmička, pro, proti, zdrželi se, Přijato. Článek 12 odstavec 7. Čtyři poznací návrhy na vypuštění textu 9, 60, 61, 62. Hlasujeme o nich. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 12, odstavec 8. Tři poznací návrhy na vypuštění textu 10, 63, 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní tedy hlasujeme o článku 12 odstavce 9, pozici návrh číslo 11, 66, 67, totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 12, postavce 10, číslo 68, paní Klivete, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Článek 12, odstavec 10, eh, B nový, číslo 69, paní Klivety, s ústní změnou, jsou nějaké námetky vůči tomuto ústnímu poznacímu návrhu? Ne, takže hlasujeme o změně 69, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 10 stejné autorky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Článek 20, kompromis D, čtyř skupin, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Článek 34 odstavec 1, kompromis E, tři skupin, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat, přijato. Článek 34 odstavec 2, poznací návrh číslo 79, pánu Beniona a Debakera. Jde o návrh vypustit text, kdo je pro? Ano, 69, kdo je, 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže můžeme hlasovat o kompromisu F čtyř skupin. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ostav, článek 34, odstavec 3, kompromis G k úvodní části, kompromis tří skupin, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále bod G, číslo 89, paní Lope Fontaně, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato číslo 16. Zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 17, zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 18, zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 91, paní Sajnok, pana Serkase, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 19 pravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme 19. Hlasujte, prosím. Tout le monde a pu voter. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 21 pro, 18 proti. Přijato. A nyní hlasujeme tedy o návrhu číslo 20 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 39 odstavec 1 bod N, kompromis H, malé a, tří skupin, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 39 odstavec 1 O, číslo 2295 jsou totožné, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále po bodu O, návrh 96, Janok Serkas, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále eh, číslo 23 zpravodajky se tři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 40, kompromis H3 skupin, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nebo to dovodění 17 kompromis i 3 skupen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Po odůvodnění 17, návrh číslo 31. Paní Skřidlevská, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 32, stejné autorky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále eh, odůvodnění 28, kompromis je 4 skupin, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Po bodu 28, číslo 37, Kristensen Stein, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Podobně 31 kompromis K3 skupin, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Po podobně 31 číslo 41 pana Kristensena, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 42 pana Hendla, kdo je pro? Proti? Kdo je proti? Slyšeli se? Zamítnuta. Dále eh, po citaci jedna nový, eh, nový odkaz, čtyřskupin kompromis L, kdo je pro? Proti? Slyšeli se? Přijato. Myslím, že to je poprvé, kdy vidím kompromis eh, k právnímu odkazu, to je opravdu velká kreativita v našem výboru a sociální inovace. Není hlasujeme o celém textu, a to elektronicky. Tout le monde a pu voter. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 36 pro 4 proti, jeden se zdržel. Blahopřejeme naší zpravodajce. Et donc nous, euh, demand, nous, nous, nous mont... Takže počkáme se ale na zpravodaje, respektive doufáme, že naš, naše zpravodajka toto všechno bude razantně prosazovat ve výboru pro dopravu. A nyní bod 19. Jde o zprávu z vlastního podnětu. Jde o stanovisko paní Gens pro výbor IMCO k programu Tvůrčí Evropa. Článek 2, bod 1, 2, poslanec na číslo 43, paní Bernarda Atu, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 8, zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 9, stejné autorky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. U bodu B kompromis H, čtyř skupin, tři skupin, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato, článek 5, bod 1a. pozornost návrh číslo 10 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, kompromis I, pěti skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dále článek eh, 7, kompromis je k úvodní části, odstavce 1. Je to kompromis čtyř skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále pozici návrh číslo 13 pravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 14 pravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 8 bod A, kompromis K. Čtyř skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 8, bod F, odrážka 1, číslo 16, pravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 51, Benarab Atu, kdo je pro? Proti, zdrželi, zdrželi se. Paní Hirš mě zde mate. Takže u 51 si to ověříme. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, konec hlasování. 21 pro, 18 proti. Přijato číslo 52, kdo je pro? Proti. Zdrželi jste. Přijato 53 senátorka, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 54, paní Hirš, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato článek 9, ostavec 2b, kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato číslo 58, paní Benarab Atu, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato číslo 18, prodejky, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato číslo 59, Benarab Atu, kdo je pro, Proti zdrželi se přijato. Číslo 19 prodajky, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Číslo 60 paní Hirš, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 61 62 totožné, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Číslo 20 zpravodajky, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 63 klivete, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Článek 13 odstavec 1 bod A. Kompromis M, 4 skupin. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. K bodu B stejného článku a ostavce 1. Číslo 22 zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 23 zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 24 zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 65 Benarab Atum, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Číslo 65, kdo je pro? pro 65. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 66. Paní Hirš, kdo je pro? Proti. Kdo je proti? 66. Zdrželi se. Přijato. Číslo 67. Benarab a tu. Slučitelný. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 25. Zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 26. Zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 27. Zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 28. Zpravodajky. A už jsme u příloh. Příloha 1, odstavec 1, 28 tady, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato bodu odvodění 1, kompromis A, tři skupin. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Bodu odvodění 3, kompromis B, čtyř skupin. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. odvodění 5, číslo 2 zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. odvodění 10, kompromis C, čtyř skupin. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Eh, odvodně 11, eh, kompromis D. 4 skupin, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Bod odvodně 13, kompromis E. 4 skupin, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní bod odvodně 17, číslo 37, eh, paní Bicoto, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Bod odvodně 18, číslo 38, paní Bicoto, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Bod odvodně 20, kompromis F čtyř skupin. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odůvodnění 27. Kompromis G. Čtyř skupin. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále bod, po bodu odůvodnění 30. Pozměňovací návrh číslo 41 pana Hendla ve dvou částech. Nejprve první část bez slov since these až po liberations, kde je první část proti, zdrželi se přijato, kde pro druhou část, pro připojení těchto slov proti, Zdrželi se. Druhá část byla rovněž přijata. Po bodu 30 eh, číslo 42 pana Hendla, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Nechám hlasovat o celém návrhu elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, konec hlasování. 36 pro, Nikdo se nedržel čtyři hlasy proti. Blahopřejeme zpravodajce. Teď se dostáváme k bodu 20 pořadu jednání. Budeme hlasovat o našem stanovisku o průběžné zprávě eh, za, o víceletém finančním rámci, kterou jsem tedy zpracovala já. Odstavec 1, kompromis 1, předkládají čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Odstavec 2, kompromis B, čtyři skupiny předkládají, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Odstavec 3, pozměňovací návrh 3, Cornelisen, kdo je pro, kde je žádost o oddělené hlasování nebo hlasování po dvou částech. Hlasujeme o první části textu až po three of which require kdo je pro tuto první část? Proti, strželi se schválena. Kdo je pro zbytek textu? Proti, strželi se zamítnuto. Po odstavci 3 pozněvací návrh 4 paní Záborská. Kdo je pro? Proti, strželi se zamítnut. Odstavec na pozněvací návrh 5 ry pro, proti, strželi se zamítnut. Odstavec 5, šeč, pozněvací návrh 6 zkontrolujeme pozměňovací návrh 5 pana Ryho. Hlasovali všichni, končím hlasování. 16 pro, 24 proti, takže zám, návrh je skutečně zamítnut. Odstavec 5, pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, strželi se, Zamítnut. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schválen. Odstavec 6. Kompromis C. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schválen. Odstavec 8. Návrh 10. Pana Ery. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Odstavec 9. Číslo 11. Paní Cornelissen. Kdo je pro? ale to je stejné hlasování. Liberálové hlasovali proti. Takže pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Schváleno. Po odstavci 9. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Zamítnut. Odstavec 10. Pozměňovací návrh 14. Pan Ery. O zrušení. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 15. Pan Paní Zuber, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut odstavec. Euh, avant de voter... Než budeme hlasovat o odstavci 13, tak se omlouvám paní Záborské, protože jsme měli hlasovat o pozměňovacím návrhu 12, který je slučitelný. Takže hlasujeme o 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je zamítnut. Nyní odstavec 13, kompromis D, předkládají čtyři frakce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Odstavec 14, kompromis E, předkládají čtyři skupiny. Kdo je pro? proti, zdrželi se schválen. Po odstavci 14, pozměňovací návrh 19, pro, proti, zdrželi se zamítnut. Odstavec 15, kompromis F, předkladají tři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. Po odstavci 17, pozměňovací návrh 21, paní Záborské, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 22, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 23, stejná autorka, pro, proti, zdrželi se zamítnout. Dostáváme se k návrhu instituci, mezinstitucionální dohody. číslo 24, pan Erik, kdo je pro, zdrž, proti, zdrželi se, zamítnout. A budeme tedy hlasovat o odstavci 13, odrážka 1, kompromis G, předkládají čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Odrážka 2, pozměňovací návrh 27 pana Erikho, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Myslím si, že je přijat, ale ano, ano, je přijat bez váhání. 28, Erik, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. 29 k odstavci 17. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. Hlasujeme o celém textu elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. 36 pro, 2 proti a 2, 2 se zdrželi. Tím jsme definovali náš mandát, zejména pro průběžnou zprávu, kterou předloží výbor pro rozpočet na plenárce 2. listopadu před mimořádným zasedáním Evropské rady 22. a 23. listopadu. Dostáváme se tím k bodu 21, to je naše poslední hlasování dnešního dopoledne. Nicméně budeme stále koncentrovaní. Odstavec 1, kompromis A, čtyři skupiny, kdo je pro, proti zdrželi se, schválen. Kompromis B, kdo je pro, proti zdrželi se, schválen. Dostáváme se po odstavci 1 ke kompromisu L, kdo je pro, proti zdrželi se, schválen po odstavci A Omlouvám se, protože je zde chyba na hlasovacím seznamu, tak se vás ptám, jak chcete pracovat, protože hlasujeme o odstavcích, ale ve skutečnosti hlasujeme o úvodních ustanoveních. Divím se, že si toho nikdo nevšiml. Takže hlasuje, souhlasíte s tím, že budeme hlasovat nejprve o úvodních ustanoveních proti našim zvyklostem, ale neuděláme z toho zvyk. Takže po úvodním ustanovení a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Chcete zkontrolovat šestku? Dobře, takže zkontrolujeme číslo 6. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 23 pro, 1 proti, 15 se zdrželo, takže jasně schválen. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 8 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen číslo 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen 10, pro, proti, zdrželi se schválen 11, pro, proti, zdrželi se schválen. Odstavec AA, pozměňovací návrh 12 odpadá, takže hlasujeme název, pozměňovací návrh 13, kdo pro, proti, zdrželi se schválen. Odstavec 1, pat, číslo 15, paní Cubr, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 14, pro, proti, zdrželi se schválen název 2, pozměňovací návrh 17 pro, proti zdrželi se schválen od číslo 16, super pro, proti zdrželi se zamítnut. Po odstavci 2 pozměňovací návrh 18 paní Cuber odpadá, takže budeme hlasovat v odstavec 3, číslo 19, paní Cuber o zrušení, kdo je pro, zdrž, zdrželi se zamítnout. Kompromis C předkládají čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Budeme hlasovat po odstavci 3. Kompromis N, který předkládají čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Odstavec 4.25, paní Sober o, o zrušení, kdo je pro, proti, zdrželi se. Číslo 25 není schválen. Přejdeme k odstavci 4, kompromis N. Zde máme ústní pozměňovací návrh předkládaný ECR. Souhlasí všichni s tímto ústním pozměňovacím návrhem? Ne, jsou zde námitky, takže budeme hlasovat o kompromisu bez ústního pozměňovacího návrhu ECR. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis M ve své původní verzi je schválen po odstavci 4 číslo 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 30 stejného autora pro, proti, zdrželi se schválen, 31 zpravodajky pro, proti, zdrželi se schválen, odstavec 5, 32, kdo je pana Cabernocha a McIntor, odpadá, Omlouvám se. Takže po odstavci 5 budeme hlasovat o čísle 33, u kterého nemám eh, pokyny k hlasování. Takže hlasujeme o 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh 33 je schválen. Pozměňovací návrh 34 pana Beňona. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Název 3, část 3, pozměňovací návrh 36 paní Cornelisen, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen odstavec 6, kompromis D, předkládají tři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen odstavec 7, kompromis K, předkládají čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen odstavec 7, pozměňovací návrh 40, odpadá, a budeme tedy hlasovat po odstavci 7, 41, eh, Cabrnoch McIntyre, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Kdo je proti? Ještě jednou. Kdo je proti návrhu 41? Kdo se zdržel? Návrh je schválen. Po odstavci 7 Kompromis F předkládají čtyři skupiny. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen odstavec 8. Pozměňovací návrh 43 pro. Proti? Zdrželi se? Schválen po odstavci 8. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. zkontrolujeme. Zkontrolujeme číslo 44. A zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 22 pro, 18 proti. Takže je schválen. Odstavec 9, kompromis E, předkládají čtyři skupiny. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Odstavec 5, pozměňovací návrh 45 odpadá, stejně jako 48, takže budeme hlasovat o 49 pana Beňona, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Část 4, 50, číslo 50, kdo je pro, proti, zdrželi se. Odstavec 7, kompromis G, předkládají čtyři skupiny, kdo je pro. Neomlouvám se, zde je oddělené hlasování, které navrhuje EPP. Ne, takže kompromis G jako unblock tedy. Kdo je pro kompromis G? Proti? Zdrželi se? Přijat. A tedy Dostáváme se k části 5, ke kapitole 5, pozměňovací návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Odstavec 11, kompromis H, předkládají čtyři skupiny. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. Odstavec 11, číslo 60 odpadá. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 61. Bulán, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 62, paní. Zkontrolujeme eh, pozměňovací návrh 61. Hlasovali všichni, končím hlasování. 32 pro, 8 proti. Pozměňovací návrh je skutečně přijat. Omlouvám se panu Bulandovi. Číslo 62 odpadá, takže teď je to odstavec 12, návrh 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. A můžeme tedy hlasovat o, na čísle 64 ke kapitole 6. Kdo je pro? Hmm zdrželi se, schváleno. Nyní 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Po odstavci 12 číslo 66, pan Bulán, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Č- číslo 67, zpravodajky pro, proti, zdrželi se, schválen. Odstavec 13, eh, číslo 68, zpravodajky pro, proti, zdrželi se, přijat. Po odstavci 13 máme pozměňovací návrh 69. Paní Arkin, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 72. Paní Suber. Kdo, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 74 pana Bulána. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. Po odstavci 14 máme kompromis I. Předkládají čtyři skupiny. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. Část 8, číslo 78. Kdo je pro? Zdrže, proti? Zdrželi se schválen odstavec 15, pozměňovací návrh 76 o zrušení, kdo je pro, proti, Strželi se, zamítnut. A v odstavci 15 máme kompromis je, předkládají čtyři skupiny, kdo je pro, proti, Strželi se, schválen. Po odstavci 15 máme pozměňovací návrh 80, kdo je pro, proti, zdrželi se schválit, 81 zpravodajky pro, proti, zdrželi se schválen. Po odstavci 15 máme pozměňovací návrh 82 pana Bulána, který by měl nahradit nový, jako nový odstavec 14. Kdo je pro, proti, zdrželi se schválen po odstavci 15 máme pozměňovací návrh 83 v dvě části. Hlasujeme o první části bez slov narrow. Kdo je pro tuto první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schválena. Takže přidá se tam tedy pojem. Na, a kdo je tady pro tu druhou část? Pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Potom Odstavec 15. Tady už nemáme nic k hlasování, takže můžeme přejít k odstavci 16, číslo 85. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Odstavec 17, pozměňovací návrh 86. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Odstavec 18, číslo 88. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen odstavec 18, číslo 87, man, slučitelný, kdo je pro, proti, zdrželi se, schvále. Potom odstavec 18, kompromis O, předkládají dvě skupiny, hlasujeme, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schválen. Hlasujeme o celém textu elektronicky. Chcete zkontrolovat kompromis O? ale mám pocit, že vy sice nejste asistentka, ale jste úřednice politická. Takže to, to chci zdůraznit, protože to platí to tatež připomínka jako pro asistenty. Takže kompromis o elektronická kontrola, zahajují hlasování. Takže ne, začínáme znovu. Kompromis O. Hlasujeme, všichni hlasovali. Končím hlasování. 16 pro, 20 proti, nikdo se nezdržel, takže pozměňovací návrh je zamítnut. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu 89. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Hlasujeme o celém textu teď elektronicky. Hla- zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 33 pro, 4 proti, 1 se zdržel, takže můžeme poblahopřát zpravodajce. Le vote est terminé et je remercie tous ceux qui ont... Jsme ukončili hlasování a chtěla bych poděkovat všem, kteří k tomu přispěli, že se to odehrálo, to hlasování tak dobře.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 Le problème avec les listes c'est que comme on est dans la, dans la pression les soirs qu'on a... Non, je suis bien, je suis bien. Allez, chers collègues, je pense que chacun... Kolegové, myslím si, že jsme si udělali tedy maličkou pauzičku, ale neznamená to, že jsme skon... to, že jsme zakončili dlouhé hlasování, že jsme zakončili i náš pořad jednání a myslím si neskromně, že bod, který budeme nyní projednávat, je opravdu velice důležitý, zásadní vzhledem k cílům našeho výboru. Takže vás prosím všechny vyzývám, abyste se účastnili této části naší schůze. Dostáváme se tedy tímto k bodu 22 pořadu jednání který mě tedy vede k tomu, že vám budu prezentovat stanovisko, které musíme vydat za výbor pro ekonomický a měnový výbor. Je to stanovisko, ve kterém musíme rozhodnout velice urychleným postupem. Omlouvám se kolegům, ale doufám, že kolegové chápou, do jaké míry je důležité, aby náš výbor se účastnil těch probíhajících jednání o stanovisku, které zaujme Evropský parlament jakožto příspěvek k práci, kterou bude Evropská rada provádět v prosinci v rámci zprávy pana Hermana von Rompuje směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii. Jak víte, tak za výbor Ekon je to paní Tyson, která je zpravodajkou která zpracovala svou zprávu na základě čtyř takových skříněk, schránek, jestli to mohu tak říci, které prezentoval samotný předseda Herman van Rompuy, kdy tedy to byl příspěvek, který pronesl na Evrop červnové zasedání Evropské rady. Což znamená, že tady tato zpráva nebo návrh zprávy paní Tyson se dělí, nebo je zpráva je tedy zpracována na základě otázky jednotného dohledu, bankovní unie, rozpočtové unie, měnové unie a kolem otázky demokratické dimenze toho procesu. Kromě našeho výboru je zde také výbor pro ústavní záležitosti, který také bude předkládat stanovisko v rámci této, této, této parlamentní práce. Co se nás týká a v rámci postupu zpracovávání stanoviska vám navrhuji určité směry, a ráda bych nejprve připomněla jednak situaci z hlediska sociálního a jednak situaci z hlediska politického a právního prostředí. Sociální situaci tu každý z nás zná, to znamená vše, co Evropská unie podniká a podniká od začátku krize, tedy od začátku roku 2007 a což přispívá k tomu, že zde jednáme o, do konce roku budeme zpracovávat tu zprávu o ekonomické a měnové unii, tak to vede ke zhoršování eh, sociální a ekonomické situace v Evropské unii a myslím si, že bychom měli speciálně zdůraznit, zdůraznit tuto dimenzi související s krizí, která se někdy podceňuje a která vede k tomu, že mnoho našich spoluobčanů má pocit, že se zajímáme nejprve o problém bank a daleko méně o priority, které by měly souviset s bojem proti nezaměstnanosti a s otázkou pracovních míst. Navrhuji, abychom zohlednili také politické prostředí, které poznamenalo schválení na samotné červnové Evropské radě dopadu růstu. Musíme tedy zkontrolovat, zda zde nejsou ještě nějaké mm, prázdná slova a zda skutečně se poskytuje ta dostatečná dynamika novému zdůrazňování otázek zaměstnanosti. Také navrhuji, Všichni se také patrně pamatujete na eh, polemiku, kterou zahájil eh, prezident Evropské centrální banky, když řekl, že evropský sociální model je jistě již překonan. Není o tom pochyb. A od té doby eh, se, se všichni evropští lidři snaží stále opakovat, že nejenom tento model není překonán, ale představuje dokonce složku konkurenceschopnosti Evropské unie. A předseda Barroso na konferenci o zaměstnanosti v Evropě, nikoli minulý týden, ale týden předtím, opět takto argumentoval a obhajoval evropský sociální model jakožto součást konkurenceschopnosti našeho kontinentu. Což znamená, že trochu také včerejší diskuse té otázky tlaku na mzdy, tlaku směrem dolů, toto jistě nemůže být cesta, jak situaci řešit. Samozřejmě také musíme zohlednit cestovní mapu, kterou představil eh, předseda Herman van Rompuy, před chvílí jsem o tom hovořila, eh, která, což je velmi významné, neobsahuje vůbec nic o, eh, o sociální oblasti či o zaměstnanosti. Pokud se podíváme dokonce i na smlouvy, a také v duchu hospodářské měnové unie, veškerá konstrukce smluv a také ten e, náš výbor se vždy snažil vycházet e, z té váženosti, kde na jedné straně máme článek 121 koordinace hospodářských politik a článek 148, který přece závisí na sociální oblasti. I když v sociální oblasti nejdeme až eh, na stupeň koordinace, jako v oblasti měnové a hospodářské. Ale cestovní mapa Hermana van Rompuje eh, dává vzniknout dojmu, jako by článek 148 vůbec ani neexistoval, jako by sociální rozměr hospodářské a měnové unie vůbec nemusel být eh, zohledňován, když se snažíme zajistit, aby ta, ta hospodářská složka hospodářské měnové unie byla posílena, včetně také rozpočtové a bankovní eh, rozpočtového bankovního aspektu. A proto do, navrhuji, abychom zde doplnili určitý blok, obsahový blok eh, k té cestovní mapě pana předsedy Van Rompoye. s tím, že by to neslo název Towards an Integrated Employment and Social Policy Framework směrem Eh, k integrovanému eh, rámci pro sociální politiku a politiku zaměstnanosti. Obsalo by to určité návrhy, které jsem zde vyčetla a o kterých eh, budu s vámi ráda diskutovat, s tím, že je to především bod, který byl zmiňovan v návrhu, tedy ve stanovisku výboru pro ústavní záležitosti, což zahájilo diskusy, kde cílem je zjistit, zda jakýsi minimální základ, nikoli minimální mzda, ale eh, určitá minimální základna. Já myslím, že to bychom mohli všem zmiňovat jako součást té, té, té sociální oblasti, a ta představa je taková, že bychom měli nějaký minimální základ, eh, minimální například eh, dávku v nezaměstnanosti, což by bylo přímo určováno z evropské úrovně. Takže to je eh, diskuse, která se rozběhla. Eh, kromě té také našeho návrhu ohledně té takzvané záruky pro mladé, která, jak se mi zdá, následně po hlasování o zprávě paní Steinruck by měla také figurovat tato záruka v tom minimálním základu. Otázka dávek v nezaměstnanosti. Víte, že to je návrh, eh, který se odslovuje veřejné diskuse, nebo je tam, jak se umístil na toto pole pan Delpla. Já jsem se k tomu chtěla, já bych se k tomu chtěla vrátit ještě na našich schůzích, nevím, zda to bude možné před hlasováním o mé zprávě, o tom pochybuji, ale eh, jde o věc, kterou je třeba se zabývat opravdu podrobná, protože jde o zásadní otázku z hlediska kompetencí našeho výboru. Jde o představu evropského nástroje šlo by o definování eh, silných prvků solidarity a také o kritickou masu, což by nám prakticky umožnilo eh, jaksi evropský rozpočet pro eurozónu, protože ta dávka by byla by platila v eurozóně ale zároveň eh, se diskutuje o dopadu na struktury sociálního dialogu. Pokud eh, mi nakonec řeknete, že nejde o eh, klíčový, pokud mi nakonec tedy někdo říká, že to není klíčový aspekt sociálního dialogu, tak nevím, myslím, že bychom se tím měli dopodrobna zabývat. Další kapitola, další okruh, který bych navrhla k diskusi, se týká, je vše tady, co se týká rozpočtové integrace, Já musím říct, že eh, v názvu mého stanoviska je určitá nejednoznačnost, protože musíme volat potom, aby konsolidace dohledu a koordinace v hospodářské oblasti zohledňovaly svůj dopad jednak na systémy sociální ochrany a také na podporu tvorby pracovních míst. Myslím, že nám eh, přísluší eh, připomenout eh, vše, co souvisí s článkem 9, který víme, že není dostatečně uplatňován. Byla bych ráda, kdybychom se zabývali i možností obrátit se na Evropský soudní dvůr, respektive soudní dvůr, i když jde o horizontální doložku. Říkám si, jaký jsme se měl vepesovat tento článek do smlouvy, pokud dnes, pokud vím, ještě zatím nikdy nebyl opravdu využit k tomu, nebo prostě neměl žádný reálný dopad. A je tady klíčové také zohlednit sociální dopad fiskálních režimů. Jak víme, v průběhu let došlo k posunu od zdanění kapitálu směrem ke zdanění práce, což samozřejmě neprospívá tvorbě pracovních míst, je třeba proti tomu bojovat. A já bych ještě připojila také problematiku daňových uniků, protože toto přispívá ke snížení schopnosti členských států financovat veřejné služby a to je také třeba zmínit jakožto prvek naprosto nevyhnutelný nebo neobejitelný. A pokud pomyslíme na solidární integraci integraci vedenou solidaritou. Myslím si, že schopnost Evropské unie, zejména eurozóny, bojovat proti daňovým unikům, spíše než se navzájem, eh, scho, navzájem eh, schvalovat jednání tzv. rybigových dohod, tak to je, myslím, také bod, který, na který musíme upozorňovat. Dále, pokud je o samotnou hospodářskou integraci, ráda bych v klasickém stylu připomenula úlohu národních plánů zaměstnanosti, které musí být připojené k národním reformním programům. E, Zkonstatovali jsme, když se jednalo o zprávě paní Cornelisen, že členské státy se dokonce ani nenamáhaly vydat e, prostředky na papír, e, na, na, který, na které na který by se musel ten národní program vytisknout. Takže vůbec nedodrželi příslušné ustanovení. Pro nás je to nepřijatelný stav. A je třeba tedy, aby nezaostalé členské státy v této věci. Dále je zde otázka uh, volného pohybu osob, uh, problém Bulharska rumunská. Rumunska. Je třeba zopakovat, že boj proti fiskálnímu eh, dumpingu a tady také statut, eh, status vyslaného pracovníka přísluší nebo spadí také pod sociální oblast, sociální problematikou dále. Již dlouho připomínáme také harmonogram a vůbec způsob zapojení národních parlamentů v souvislosti s evropským eh, semestrem, ale pro nás, asi myslím, že bude důležité dále trošičku rozvést, jak také vidíme eh, návaznost na sociální partnery a občanskou společnost. Také se musíme zabývat tím, eh, jak problematika sociálních politik eh, nebo jak sociální politiky přispívají k tvorbě pracovních míst, kromě té logiky dohledu a sankcí, kterými jsou vedeny hospodářské politiky. Také připomínám samozřejmě strategii EU 2020 a žádáme komisi, to je, myslím, důležitá věc. Ti, kdo mne znají, vědí, že jsem eh, paličata, ale potřebujeme, aby Evropská komise nám poskytla možnost srovnání eh, toho, jak se vedou členské státy. Mimo jiné i proto, že někteří z nás volají například potom, aby výdaje na eh, výdaje investiční byly postaveny mimo, mimo účty paktu stability, tedy účetnictví paktu stability. Takže šlo by o investiční výdaje. Pokud chceme eh, vykonávat dohled nad prováděním paktu stability a nad národními reformními programy, je důležité vědět, kolik přesně členské státy vydaly na školství, na zdravotnictví, na infrastrukturu. A v tomto samozřejmě je to složitý úkol, ale zatím je možné jen velmi malé srovnání na základě nástrojů, které nám poskytuje Evropská komise. Jistě nikoho nepřekvapí, že se k tomuto bodu vracím. A na závěr, tady jsme zvolili poměrně, poměrně mírné znění, pokud má dojít k posílení eh, struktur eh, zprávy a řízení eurozóny kolem euroskupiny, pak eh, je třeba Nicméně pak je třeba vymyslet, jak se přívěsek tato struktura v sociální oblasti a posílení ECOFINu musí jít ruku v ruce s posílením dialogu mezi radou ECOFIN a EPSCO. Omlouvám se, že mé vystoupení bylo tak dlouhé, ale jak víte, jsem ráda, když hovoříme o obsahu v našich prezentacích, což, čehož jsem se, myslím, držela. Nyní dávám slovo paní Bajorové a poté panu Sarkasové, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se domnívám, že toto stanovisko je zpracováno komplexním způsobem. Také si myslím, že je důležité Eh, abychom jakožto parlament byli v tomto procesu eh, slyšet a vidět. Eh, od té doby, co vystoupil se svým projevem pan van Rompuy, se situace poněkud změnila. Minulý týden hovořil ve Štrasburku například předseda Barroso a už mluvil trochu jiným způsobem, protože sociální model v podstatě dal na roveň bankovní regulaci. Finanční eh, problémy tedy nejsou důležitější. To je to, co jsem si vzala z jeho projevu. Finanční témata nemohou být už nyní chápány jako přednější před problémy sociálními jenom proto, že procházíme ekonomickou krizí. A ta, jak se ukazuje, se mm, eh, přetváří v sociální krizi. Já bych chtěla ještě poukázat na následující věci. Myslím si, že bychom se měli pokusit udržet především pracovní místa, udržet eh, jich maximální počet, zejména pro mladé lidi. A pracovní místa, o která nám jde, by měla být pracovní místa udržitelná, protože jinak budou trvat eh, pouze tak dlouho, dokud budou dotována. Pak je tady další věc a to je zdanění práce. To je závažná problematika a já se domnívám, že daňová zátěž by měla být převedena eh, spíše směrem ke spotřebě, tedy na spotřební daně. Pokud jsem dobře rozuměla paní předsedkyni, tak eh, hovořila o jednotné eh, evropské podpoře. Ještě bych se vrátila k příkladu eh, Kypru. Mluvili jsme o minimální mzdě na Kypru, která je vyšší než je například průměrná mzda v mé zemi. Můžeme tedy zpracovat a stanovit nějakou jednotnou úroveň, ale měla by to být opravdu minimální úroveň eh, veškerého minima a nenastavovat tu laťku příliš vysoko, protože pokud bychom tak eh, učinili, bylo by to kontraproduktivní. A ještě bych si dovolila doplnit jednu věc na závěr. V bodě 3.12 eh, paní předsedkyně uvádí, že je třeba bojovat proti sociálnímu dumpingu, s čímž souhlasím. Na druhé straně a musíme dávat pozor, aby to nemělo negativní dopad na konkurenceschopnost. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, jak eh, více eh, rozpracovat tuto oblast a docílit lepší spolupráce například mezi eh, inspektoráty práce, protože sociální dumping nesouvisí nutně pouze s vysílanými pracovníky. Ráda, ráda se podělím o své zkušenosti z této oblasti, mm, z oblasti vysílání pracovníků, mám zkušenosti s lidmi, kteří od nás byli vysláni do Lucemburska a měli se vést poměrně dobře, pokud jde o minimální mzdu, ale to se nakonec v praxi nepotvrdilo. A pak mám ještě jednu otázku. Ehm, viděla jsem v rozpracovaných ehm, projektech, že termín pro pozměňovací návrhy je 24. A to je skutečně krátká doba. Nebylo by možné prodloužit tu lhutu o jeden či dva dny? Děkuji. mert eh, ez, ez nagyon, nagyon kegyetlen, is tudja, Já ještě bych doplnila paní předsedkyně, eh, že se eh, setkáme ještě s představiteli zaměstnanců a kvůli tomu časovému harmonogramu bychom neměli dostatek času na předložení těch pozměňovacích návrhů. Děkuji. Eh, Děkuji, pan Sarkas. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velice stručně, protože většina těch věcí, které jsem chtěl eh, říci, jste řekla už eh, vy sama nebo paní Bauer. Já se domnívám, že se nacházíme eh, v důležitém politickém momentu, kdy tady máme vystoupení pana Van Rompuje ale třeba eh, využít eh, této příležitosti, této dynamiky a určité naděje, kterou nám dává vystoupení pana Van Rompuje. Minulý týden jsme se tomu také věnovali na plenárním zasedání a hovořili jsme v této souvislosti o sociálních aspektech. Já myslím, že dnes už všichni chápou, a myslím, že to je napříč politickými skupinami, že monetární unie sama eh, o sobě eh, se potýká s řadou potíží a musí být eh, revidována. A tak je potřeba vytvořit platformu pro ekonomickou unii, a potřebujeme také platformu, která se bude týkat daňové, rozpočtové politiky, potřebujeme bankovní unii, potřebujeme jakýsi nový pilíř, pro eh, zapojení eh, demokratických prvků, ale tady nám eh, zatím chybí pátý pilíř a to by byla platforma pro sociální politiky, politiky, zaměstnanosti, které by byly součástí celé evropské strategie. A to nám zatím chybí, takže paní předsedkyně, já vám děkuji za vaše stanovisko za to, že předkládáte toto stanovisko k výbor, pro výbor Ekon. Eh, Myslím, že je třeba, abychom rychle reagovali a rychle provedli analýzu za této situace. Já se domnívám, že ta dnešní eh, práce by měla vést tomu, že vytvoříme skutečný nový rámec, kde budou v rámci ekonomických politik zohledněny i sociální aspekty, a to na stejné úrovni, jako řešíme eh, otázky bankovní či rozpočtové. Také si myslím, že třeba ještě možná rozpracovat eh, to, co říkal pan Van Rompuy, a to je otázka reformy smluv. Toto vše je potřeba a proto je potřeba změna primární legislativy. My to vidíme tady v našem výboru, už jsme to eh, mnohokrát říkali, že je tady zjevná nerovnováha mezi budováním ekonomické Evropy a sociální Evropy. A dnes už je zřejmé, že tady potřebujeme určitý krok na evropské úrovni. Také souhlasím eh, s paní Bauer, eh, že je potřeba, aby sociální model Evropy byl postaven na legislativně na stejný eh, úroveň jako model ekonomický či bankovní unie. To je obrovská výzva a možná, že je tam určitý projekt, prvek utopie, ale já si myslím, že bez určité naděje utopie bychom nebyli dnes tam, kde jsme a nevím, jestli je předložit eh, pozměňovací návrh eh, za, za socialisty, pokud je o další věc eh, a to, že bychom připomněli nejenom, na co zapomněl pan Van Rompuy, tedy ten sociální příspěvek, ale že bychom měli také zmínit to, co se objevilo v diskuzi minulý týden a to, že Evropa v současné době prochází také politickou, ekonomickou a sociální krizi, že to není jenom krize ekonomická, ale je to i krize politická a tu musíme vytvořit, eh, tu musíme vyřešit, pokud chceme vyřešit eh, krizi ekonomickou. V tuto chvíli je zjevné, že nám chybí naděje do budoucna, naděje pro občany, chybí nám ambice v Evropské unii a to se posléze eh, projevuje v tom, že dochází k rozrušení sociální eh, úmluvy, sociálního eh, paktu, který je třeba znovu eh, zcelit. Všechny subjekty tady mají své oprávněné zájmy, zaměstnavatele, zaměstnanci, občané, periferní státy a tak dále a tak dále. A to je základní úmluva, dohoda pakt, eh, který se nám hroutí a bez něj není možné, aby eh, fungovala jednotná měna, ani finanční mm, výhledy, ani rozpočtová, ekonomická, sociální politika. Takže já si myslím, že na základě analýz je třeba především eh, klást důraz na řešení takových otázek, jako je makroekonomická nestabilita, nezaměstnanost, černé díry v daňové oblasti, Eh, sociální eh, dimenze a tak dále, ale je třeba mm, zdůraznit, že podstatou selhání a zhroucení, k němuž směřujeme, je narušení sociální eh, dohody, A je potřeba si uvědomit, že toto by měl být ten důležitý projekt pro občany, jako o tom hovořili otcové zakladatelé Unie. Děkuji. Chce se někdo další vyjádřit? Asi nevypadá, že by se někdo hlásil o slovo. Táže se tedy komise, zda chce něco říci. Ano, děkuji paní předsedkyně. Za komisi bych chtěl pouze přivítat stanovisko vašeho výboru a také návrh zprávy, který, se kterým jsme se seznámili. Já myslím, že v Evropě všichni společně pracujeme na tomto ambiciozním cíli vytvoření skutečné hospodářské monetární unie na jejím dovršení. Je to obrovský úkol, kde v sásce je skutečně mnoho a je těžké někde rozlišit mezi dlouhodobými a krátkodobými potřebami a ambicemi. V této souvislosti je třeba se také vyhnout řadě překážek, které v cestě stojí. Nechci mluvit příliš dlouho, ale možná bych pouze zdůraznil, co řekl pan předseda Barroso minulý týden, když hovořil o ekonomickém a sociálním modelu, což už tady krátce zaznělo. Mluvil o tom, že sociální model je stejně důležitý, jako je například eh, bankovnictví a já bych to trochu přeformuloval, že banky musí sloužit naší společnosti. To je, myslím, jasný názor, který zastává Evropská komise a vše, eh, co komise udělala v posledních eh, svých eh, iniciativách, vedlo ke zlepšení ekonomického řízení a konečným cílem vždy bylo podpořit oblast růstu a zaměstnanosti a evropský sociální model je základním prvkem eh, evropské konkurenceschopnosti. Jinak bych chtěl ještě říci, že s vámi souhlasíme eh, v tom, že takové záležitosti, jako je posílená mobilita pracovníků nebo přenositelnost eh, důchodových nároků. Toto vše je součástí, důležitou součástí naší budoucí práce, budoucího směřování. V tuto chvíli mm, se ještě potýkáme s různými názory na to, jakým způsobem zorganizovat evropský semestr. Mluvili jsme s vámi, paní předsedkyně, o spolurozhodování. Nevím, jestli za eh, současného rámce, tak jak jsou smlouvy nastaveny, to je možné, ale určitě je to věc, kterou vnímáme a komise mnohokrát opakovala, že to je obtížný eh, proces a proto potřebujeme Evropský parlament, jeho podporu, jeho demokratickou legitimitu. Děkuji. No, mohu vám položit otázku. Já jsem jasně řekla, že Evropský Parlament se připravuje na jednání, která budou probíhat na konci roku. Vyslechli jsme tedy názor předsedy Barosa, který nastínil cestu pro svého nástupce, který se bude muset také zabývat reformou smlouvy, jak tedy spolupracuje DG pro zaměstnanost, ostatními generálními ředitelstvím, jaká, jaký je stav, jaká je připravenost komise, kdo na tom všem bude pracovat, jak a zejména z hlediska z generálního ředitelství pro zaměstnanost, protože si myslím, že se je důležité, abyste vnesli do toho vaše názory do té diskuse. Děkuji. Yeah, I'm afraid that I'm... Já bohužel nemohu jmenu, uh, hovořit jménem DG uh, eh, pro zaměstnanost, protože jsem z DG ECFIN, ale mohu říci, uh, že jsme samozřejmě zapojeni do bilaterálních diskuzí, stejně jako um, pan předseda který jedná s předsedou Evropské rady, euroskupiny a centrální banky. Já myslím, že je v tuto chvíli ještě příliš brzy abychom mm, se začali věnovat konkrétním věcem, protože doposavat na programu eh, komise předkládala v rámci svého programu komise předkládala mm, představy bankovní unie, předkládali jsme konkrétní návrhy eh, pro jednotný mechanismus dohledu. Pokud jde mm, o krizi, tak tady máme rozhodnutí eh, rady z června, je konkrétně jednat, jak eh, eh, přerušit tu vazbu mezi státní zadlužeností a bankami a jak se vyhnout té zaciklenosti v současné krizi a Vidíme tady jako cestu dopředu tu bankovní unii, eh, paní předsedkyně. Dobře, pochopili jsme, takže není tam nic o sociální politice a pro, jako DG Equin chápu, že budete vlastně jakoby se účastnit řízení této operace, ale neříkejte mi, že generální ředitelství pro zaměstnanost není váš problém, protože se musí propojovat ty záležitosti nemá smysl, aby předseda Barroso dělal velká prohlášení, aniž by tam byla zapracována sociální politika a vlastně eh, generálně ředitelství ECFIN by se mělo eh, zabývat eh, tím, co bude tedy položeno na stole a diskutovat s ostatními generálními ředitelstvími. Paní Lambert. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se mm, také chtěla zeptat, kdy kdy zase uvidíme tady v našem výboru komisaře Andora. Možná je to totiž věc, kterou bychom mohli projednat na příštím jednání koordinátorů. Právě tady tuto spolupráci, ty kontakty. you. Euh, v každém případě máme naplánováno, že se setkáme s komisařem ve Štrasburku v rámci koordinátorů, takže v zásadě normálně to bylo v prioritách na rok 2013, ale samozřejmě tam doplníme tento bod. Dobrá, takže já děkuji všem těm z vás, kteří přispěli k této diskusi. Vím, že lhůta je velmi krátká ale cílem je, aby Evropský parlament předložil něco, co bude schváleno na plenárce v těch lohůtách, které souvisejí s eh, časovým harmonogramem eh, rady, tedy prosinec je to mezní datum. Takže výbor Ekon také posunul svůj program, svůj časový harmonogram a pracuje pouze v angličtině, jak to často zbývá, aby to mohli odhlasovat 15. října. Takže datum našeho hlasování 9. října, nemyslím si, že bychom to mohli posunout. Případně by 8. října bychom mohli pozvat pana Delpla, ale nevím, jestli to ovlivní nebo ne naše kompromisní návrhy, ale myslím si, že je důležité, aby v tom procesu, který jsme zahájili, abychom měli příležitost se s ním setkat a pohovořit si s ním a navrhuji, abychom odsunuli z 24. na 25. září lhůtu pro pozměňovací návrhy a budete mít o den více tedy pro jejich předložení. Je velmi těžké poskytnout vám více času, protože musíme zpracovat také kompromisní návrhy kolem třetího, ne druhého, pokud se nemýlím, vzhledem k časovým harmonogramům různých účastníků. Takže toto tedy mohu navrhnout. Co jsem ještě zapomněla říci, jsou dvě věci. Za prvé tedy, že ten příspěvek, který výbor pro zaměstnanost jakým to, jakým způsobem přispějeme, tak to je, co my se domníváme, jakým způsobem můžeme přispět k tomu, co již existuje a co nebylo dosud dobře dodržováno. To jde nad rámec článku 9 a domníváme se, že bychom měli jít směrem ke změně smlouvy. Já nejsem eh, příznivcem tohoto v nejbližší budoucnosti, ale samozřejmě ta jednání v prosinci se budou týkat i toho, jakým způsobem eventuálně by se mohla nebo měla změnit smlouva. Dále vás chci informovat o tom, myslím, že někteří z vás to viděli, že předseda Evropského parlamentu se rozhodl ustavit, ustanovit kontaktní skupinu se čtyřmi předsedy, aby zastupovali Evropský parlament na základě býval dřívější práce parlamentu, zejména v rámci rozpočtové eh, smlouvy, ale budu vás informovat o tom, jak a jakmile budu vědět více, jak se to bude propojovat a jak to bude souviset s naší vlastní prací. Pokud nemáte žádné další body nebo doplňky k této otázce, tak si stanovíme lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů výhradně v angličtině 25.9. v poledne. Budeme se zabývat kompromisem, kompromisy 8. října, takže nebudeme mít čas rozlišovat mezi přeskumem pozměňovacích návrhů a kompromisních návrhů. Budeme se jimi zabývat 8. a hlasovat následující den a potom bude potřeba, aby výbor Ekon tedy zohlednil naše stanovisko. Tím jsme tedy dokončili tento bod jednání a postupujeme k bodu 23 našeho pořadu jednání. Dávám při eh, slovo panu Alessandru Cerkasovi k zprávě o informovanosti a konzultování pracovníků před vydání a zvládání restrukturalizace. To je zpráva kde je, bylo předloženo 78 pozměňovacích návrhů. Ne, není to 78, bylo to 100, 418. Eh, Merci, madame présidente. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, skutečně se jedná o 418 pozměňovacích návrhů paní předsedkyně, takže já bych se pokusil teď eh, po trochu eh, přiblížit eh, tyto návrhy. Ta problematika je nesmírně komplikovaná, eh, to dokládá počet těch pozměňovacích návrhů a jedná se také o téma, které je velice důležité a proto se k němu zřejmě vyjádřilo tolik kolegů i já sám mám velkou zkušenost eh, s komplikovaností této eh, zprávy z vlastní eh, iniciativu. Už měsíce jsem v kontaktu s evropskými odborníky, kteří už více než deset let spolupracují s radou komisí a s členskými státy a řeší ten obrovský problém, kdy jde o to, že se snažíme realizovat takové nástroje, které nám umožní vypořádat se s obrovskou výzvou v podobě restrukturalizace, globalizace, technologických změn a aby nedošlo k tomu, co se bohužel děje a to, že se delokalizuje, hroutí evropský průmysl a také základní e, opory, na nich stojí naše regiony a které jsme budovali více než 100 e, let e, v Evropě Evropě, kterou známe, ve které jsme se narodili a prožili celý svůj život. A hledáme teď nějakým způsobem léky, jak se vymanit z této situalizace, kdy dochází k hroucení průmyslu a delekolizace. V posledních 33 letech jsme ztratili 10 míst průmyslu a já si myslím, že Evropa nemůže žít jenom z bankovních služeb a cestovního ruchu. To nemůže být evropským cílem. A proto je tady tato zpráva, která volá potom, abychom vyřešili tento problém, který jde nad hranice jednotlivých e, států, s nimiž se všichni potýkáme, anebo dříve či později budeme potýkat, protože údaje o nezaměstnanosti, které máme e, k dispozici, ukazují, eh, že i ve státech jako je Německo, Spojené království dochází eh, k mizení těchto pracovních míst eh, a že jde o globální problém. Jde o výzvu, která má zásadní dopady ekonomické, sociální, ale i strategické, politické. A je třeba si tady uvědomit, jakým způsobem se Evropa dále fungovat. A proto asi bylo předloženo více než 400 pozměňovacích návrhů, které chtějí zlepšit tuto zprávu. Já jsem konzultoval svou práci s komisí, s komisaři, odborníky, kontaktoval jsem předsednictví rady a um, mluvil jsem se sociálními partnery. Snažil jsem se vést dialog například s Business Europe, což často bylo obtížné a e, snažili jsme se najít e, způsoby, jak e, zlepšit tuto zprávu. Někteří možná chtěli, aby tato zpráva nebyla zpracována a, Evro- a aby Evropský parlament se nevyjadřoval této zásadní věci. Já jsem jednal také s evropskými agentury, agenturami, především s Dublinskou agenturou a z toho všeho eh, jsem sám zpracoval eh, své pozměňovací návrhy a došel k pochopení, eh, jak upravit tuto zprávu, aby byla kvalitnější a aby bylo možné dosáhnout s kolegy kompromisu. Tuto chvíli jednáme vlastně poprvé. O těchto pozměňovacích návrzích, jak řekla paní předsedkyně, 9. října bychom měli hlasovat, ale nebudeme hlasovat Budeme tedy eh, mít eh, doufáme, nakonec k dispozici eh, rozsáhlý kvalitní dokument, který bude založen na skutečných faktech, ne pouze dohadech a povede k evropské iniciativě v této oblasti. Tento dokument je bude k dispozici příští týden a budeme ho mít k dispozici 9. října před naším hlasováním. Máme tedy před sebou ještě období, eh, kdy se můžeme dále zamyslet eh, bez předsudků nad eh, spory nebo neschodami, které máme. Můžeme zohlednit veškerou naši zkušenost, kterou máme s restrukturalizacemi v Evropě, se současnými probíhajícími změnami a já doufám, že pokud projevíme eh, dobrou vůli, tak eh, velice snadno eh, dospějeme ke kompromisu. Moje zpráva má dvě části a obsahuje doporučení a já si myslím, že tady nebude problém se, se shodnout. Myslím, že najdeme jasnou formu a podobu pro realizaci těchto, těchto doporučení najdeme pro ně správnou eh, právní eh, formu, ať už dobré podobě nezávazné legislativy či, či doporučení. Ale je třeba sformulovat eh, tedy určité pokyny pro to, jak bychom chtěli, aby ta restrukturalizace v Evropě probíhala. První část eh, té zprávy hovoří o právní podobě takového nástroje. Já si myslím, že to musí být evropský právní nástroj, konkrétně, že by to měla být směrnice, která bude závazná, protože jiné cesty už jsme vyzkoušeli a vidíme, že v praxi doporučení často nefungují nebo nefungují vždy dobře, vede to k velkým asymetriím na eh, celoevropské eh, úrovni. Často to vede k tomu, že jakožto Evropa nejsme schopni eh, se vypořádat s nadnárodními problémy. Pokud to budeme řešit na národní úrovni, tak eh, to povede k fragmentaci, to řešení nebude eh, úplné, alespoň já se eh, tak domnívám, takže si myslím, že potřebujeme skutečně podobu směrnice, která bude stanovat, stanovovat určité minimální požadavky a přitom, přitom respektovat subsidiaritu partnerů a členských států, ale potřebujeme tam mít jasná evropská doporučení, Eh, která půjdou nad rámec těch eh, současných, abychom se nevraceli zpět eh, k tomu výschodisku před deseti lety, abychom neopakovali ty minulé cesty, které už jsme si prošli a které se neukázaly jako plodné, které nevedly k výsledkům Já bych se tedy teď vyjádřil pouze ke 20 návrhům, které jsou podle mě eh, eh, teď nejdůležitější a na jindy nebo na později eh, bychom se vyjádřili k těm, bych se vyjádřil k těm ostatním. Já se domnívám, že moje zpráva vyvolala u odborníků čtyři obavy a já jsem se to snažil vyřešit 20 pozměňovacími návrhy. Možná, že ty obavy jsou spíše procedurální povahy, protože ta zpráva je poměrně um, stručná a není tam všechno explicitně řečeno, věci jsou tam i implicitní a moje pozměňovací návrhy se tedy snaží tyto věci explicitně vyjádřit a vyřešit tak eh, určité obavy, které někteří odborníci měli. První problém eh, se týká oblasti působnosti. Jak dobře víte, tak já už jsem k tomu Eh, hovořil a říkal jsem, že ta působnost by měla být omezená, pokud jde o počet podniků, ale eh, širší, pokud jde o počet dotčených eh, zaměstnanců. Měly by to být podniky nad 50 mm, nad 500 zaměstnanců. Je to tedy oblast působnosti, která vyžad, vedla k dalším požadavkům, zda by se to nemělo týkat i menších podniků, nebo zda se nesoustředit spíše na větší počet zaměstnanců a tak dále. Můžeme samozřejmě o tom dále diskutovat, ale já bych chtěl eh, říci, že se jedná o minimální evropskou normu. Já k tomu předkládám pozměňovací návrh eh, eh, 136 a hovořím o tom, že to je jakýsi maximální strop a národní legislativou je možné tento práh dále eh, snížit eh, a je možné ten práh 500 zaměstnanců v rámci subsidiarity členských států snížit. Pak tady byla další otázka mm, týkající se působnosti a to, že ve své zprávě nehovořím o mm, současné mm, Eh, situaci eh, restrukturalizace nejenom soukromého, ale také veřejného eh, sektoru. Já myslím, že zatím není možné. Já chápu, že to je určitý nedostatek své zprávy a tak se ho snažím řešit pozměňovacím návrhem 159. a snažím se tady tu působnost eh, jednoznačně vysvětlit. Druhý problém, který, eh, na který poukazovali odborníci, je komplexnost, komplikovanost otázek restrukturalizace. Máme tady eh, celou řadu evropských směrnic, které se týkají restrukturalizace, už budu končit. A tyto směrnice jsou velice komplikované, Vyjadřovaly se k tomu často odbory a hovořili o tom, že eh, tyto eh, směrnice jdou proti určitým minimálním informacím, ale přesně o to eh, jde mě, aby tady dostatečné informace pro zaměstnance k dispozici byly proto předkládám pozměňovací návrh 155. Eh, eh, a návrh 222, eh, kdy umožňují opět subsidiaritu pro národní legislativu. Třetí otázka. Odpory poukazovaly na minimální eh, normy, které znemožní eh, zlepšit situaci, pokud to bude. Proto předkládám návrh 372, kdy říkám, že české státy mají možnost eh, stanovit si lepší podmínky. A ještě dvě témata, paní předsedkyně, která jsou velice důležitá a to je respektování národní legislativy. Já chci říct, že veškeré závazky a teď eh, k tomu je tady návrh 47. Ehm, tento návrh jasně říká, že toto je minimální směrnice a že dochází eh, k respektování eh, veškeré právní úpravy členských států. Pokud je o návrh 152, ten se týká téže věci, kde opět zdůrazňuji roli národní legislativy. Pokud jde o návrh číslo 18, tak tady hovořím o dalším důležitém prvku a to, že já tady nechci zvyšovat eh, zátěž pro podniky či pro členské státy, že skutečně mluvím o jenom minimálních nutných požadavcích. Eh, o tom mluvím také ve svém návrhu 302 a 307. Mluvím o eh, možnostech, které mají nadále členské státy a zdůrazňuji to, že třeba respektovat národní legislativu, která již existuje, která se týká používání zastaralých průmyslových zón například Respektuji tedy tu stávající národní legislativu v návrhu 300, 312, pokud jde o tyto průmyslové zóny. A pokud jde o důvěrnost, tak je to eh, se řeší na národní eh, úrovni, to, to zůstává, je to otázka členských států. A teď bych to tady uzavřel. Jsou tady ještě další čtyři pozměňovací návrhy, které si myslím, eh, že jsou velice důležité a ty se snaží nastavit správnou rovnováhu. Já už jsem o tom mluvil eh, s předsedou Business Europe eh, a mluví o takzvané flexi sekuritě. Je třeba nastavit rovnováhu mezi flexibilitou pro podniky a jistotou pro eh, zaměstnance. Je třeba najít mezi těmito dvěma koncepty eh, správnou rovnováhu a to v kontextu restrukturalizace. K tomu mám tady návrh 84, kdy podniky jasně uvidí, že nijak nejdu proti soukromým podnikům a říkám, že restrukturalizace by měla vést k udržitelnosti a konkurenceschopnosti eh, podniku. Já chápu, že podniky potřebují určitou míru flexibility, na druhé straně je třeba eh, vzít v potaz také eh, přání zaměstnanců, pokud jde určitou jistotu a k tomu tady mám pozměňovací návrh 93, které která se věnuje například vzdělávání pracovníků, eh, povinnost zajistit vzdělávání ze strany zaměstnavatelů a podniků. Flexikurita je tedy nutná a je potřeba, aby obě strany i odbory pochopily eh, tuto nutnost. Jasně to vysvětluji v dalším pozměňovacím návrhu. A pak je tady ještě jeden návrh, který je velice důležitý a konzultoval jsem ho s Dublinskou agenturou a ten se týká informovanosti o restrukturalizaci. Paní předsedkyně přerušuje eh, řečníka, už budu končit. Eh, řekl bych tedy na závěr, že jsem se snažil nastavit eh, na evropské úrovni zajištění poskytování informací. A to vše ve prospěch evropských občanů. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Je důležité říci vše, co má člověk na srdce ke své zprávě, ale třeba by také ostatní mohli vystoupit a zbývá nám nyní pět minut. Paní Lope Fontaně, prosím. Děkuji, paní Děkuji. Já nechci tady vstupovat do diskuze o pozměňovacích návrzích, protože to je předčasné. Ještě bude následovat další zasedání. Jak už řekl Alejandro Serkas, jedná se o zprávu, která je velice komplikovaná, přitom velice důležitá a tak se domnívám, že je důležité dospět k nějaké dohodě. Každopádně jsem velice ráda, že máme čas eh, do listopadu na sestavení kompromisních pozměňovacích návrhů. Já se domnívám, že všichni zastáváme ty stejné zájmy, že nám jde o to, eh, podpořit podniky v Evropské unii, že se nepřejeme další eh, relokalizaci průmyslu a domnívám se, že nakonec všichni budeme moci tuto zprávu podpořit. Je jasné, že tady jsou ještě určité mm, otázky, otazníky, nejasnosti týkající se třeba právní podoby, zda by to měla být směrnice nebo něco jiného. Možná eh, bychom mohli dospět k nějakému kompromisu, pokud jde o právní eh, formu. Mohlo by to být možná i doporučení je potřeba skonzultovat eh, kolegy, kteří jsou v tuto chvíli proti směrnici. Každopádně je důležité, aby bylo nastaveno, aby byly nastaveny minimální normy pro evropské státy, minimální požadavky a povinnosti a zároveň je třeba mít na mysli, že v každém členském státě je legislativa a právní úprava trochu jiná, je třeba eh, tedy najít nějaká jednotná minimální pravidla pro všechny. Já doufám, že spolupráce bude pokračovat a Jakožto um, mluvčí uh, EPP za tuto věc mohu říci, že můžete počítat s naší podporou, další spoluprácí a že se snažíme najít uh, konsenzus a podpořit tuto velice důležitou iniciativu. Proto jsem vám k dispozici, pokud budete chtít uh, dále diskutovat se stínovými zpravodaji a mou snahu je dosáhnout konsenzu v této důležité věci. Také bych vám chtěla poblahopřát protože jakožto zpravodaj jste skutečně pracoval hodně, snažil jste se zvážit zájmy eh, všech. Děkuji, paní předsedkyně. Merci. Děkuji. Pan Kasina, poté paní Cornelisen. Kačin. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane zpravodaji, vážené kolegyně, vážení kolegové, je, je eh, jen obtížné nedržet se čestných záměrů za touto zprávou, postavených na jasné vezi, My máme eh, stejný záměr, aby restrukturalizace byla co možná bezbolestná, ovšem nezdílíme eh, naprosto pohled na prostředky, jak to, to co dosáhnout. Eh, jsou mezi námi značné rozdíly, pokud je o pohled na podniky a restrukturalizaci. Restrukturalizace není zlo, kterému je třeba se vyhnout, ale jde o standardní, často žádoucí eh, obchodní proces, eh, na jehož konci často stojí podnik, který je více ziskový a lépe přizpůsobený hospodářské situaci. Protože podniky někdy bereme jako něco, co eh, je trvalé, co je samozřejmé. Možná je to opatření, která jsou všem v dlouhodobém zájmu podniku, ale zároveň eh, tato opatření navrhovaná eh, by někdy podniky mohla zrujnovat v krátkodobém hledisku. Vzhledem eh, k vysoké nezaměstnanosti v řadě členských států nemůžeme mít na paměti pouze dlouhodobý výhled a dlouhodobý cíl kvalitních pracovních míst, protože dnes miliony lidí stojí o jakoukoliv práci a nejsou situace, kde by si mohli vybírat. To tež platí pro nás. Nakonec totiž jedině ziskový podnik dokáže zaručit hladký, eh, hladkou, bezbolestnou, dobře připravenou restrukturalizaci bez ztrát pracovních míst. Jedině podnik s dostatečným cashflow a zdravou bilancí za rozvahou bude moci zaručit proškolení zaměstnanců tak, aby eh, si zachovali svoji užitečnost pro budoucí projekty podniku. Potřebujeme tedy větší flexibilitu a naším východiskem je, že mnoho z oporučení, obsažených v této zprávě by mohlo posloužit jako určitý eh, návod či příručka osvědčených postupů, ale nemůžeme eh, toto vyžadovat eh, od křehkých hospodářských subjektů. Podpoříme jakákoliv přiměřená opatření na ochranu pracovníků a na zajištění toho, aby podniky také připravovaly zaměstnance na ten nový obchodní proces. Zároveň se budeme snažit o vyvážený finální výsledek, který nebude zátěží pro eh, evropské podniky, což by byla což by byly jaksi vedlejší škody, které se v tuto chvíli nemůžeme dovolit. Přeložili jsme mnoho pozměňovacích návrhů, stejně jako ostatní politické skupiny a jsme si jistí, že budete otevřen konstruktivnímu dialogu se všemi stranami. Také vítáme prodlouženou časovou lhutu pro tuto zprávu, což nám umožní dobrat se kompromisních návrhů. Děkuji. Děkuji. Paní Cornelisen, prosím. Děkuji. Musím říct že jsem trošičku zklamána postojem ALDE k tomuto tématu. Říkat, že se nemůžeme eh, vypírat, pokud o to, jaká pracovní místa budou vytvořena, eh, zda budou důstojná ta podle nás pracovní místa vždy musí být důstojná. Dále přiměřená opatření na ochranu pracovníků. Já mám pocit, že byste asi ne příliš mnoho opatření shledali přiměřenými, ale uvidíme, eh, zda na schůzce k vytvoření kompromisu se něčeho dobereme. S čím ovšem souhlasím je, že restrukturalizace sama o sobě eh, není něco zlého v dynamickém hospodářství. Podniky musí být dynamické a pokud si přejeme zvládnout přechod na zelenou ekologickou ekonomiku, což si samozřejmě zelení přejeme, pak je restrukturalizace nutná, nevyhnutelná, ale potřebujeme skutečně minimální standardy pro to, jakým způsobem zaměstnavatele zacházejí se svými pracovníky. V této souvislosti eh, praxe se nyní výrazně liší. V některých členských státech je třeba vytvořit sociální plán, vyplácet eh, vyplácet určité dávky, jakožto podnik musíte se snažit eh, najít jim jinou práci, přeškolit je, je-li to nutné. V některých eh, zemích eh, stačí, když lidem 6 týdnů předem sdělíte, že tím končí. Takové rozdíly tady panují. Vytváří se vlastně konkurence, soutěž za využití či zneužití pracovníků. A často to nakonec znamená, pokud je o eh, Fond pro přizpůsobení globalizaci, že EU nakonec eh, platí za podniky, které, eh, které operují v zemích, kde nejsou prakticky žádná pravidla, zatímco v jiných zemích to podniky všechno musí zaplatit sami. Takže já jsem velmi ráda za první návrh, za první návrh zprávy pana Cerkase, za tuto snahu dobrat se nějakých minimálních standardů. My bychom sice byli rádi, kdyby to v některých směrech zacházelo, zacházelo ještě dále. Samozřejmě musíme mít na paměti politickou schudnost. Doufám, že eh, komise se ujme eh, této hozené rukavice a brzy vystoupí sama s nějakým návrhem. Samozřejmě poté, jakmile toto bude prezentováno, můžeme vést eh, ideologickou bitvu a nyní bychom se měli snažit o věc, která získá co možná největší většinu a s panem Kačinem budeme diskutovat v kuloarech, abychom se pokusili přesvědčit. Paní předsedkyně, pane eh, zpravodaj, vám není zbývá jedna minuta, protože jste svůj čas vyčerpal už v úvodním prohlášení. Děkuji za tuto minutku. Chci poděkovat za nabídky vést další dialog. Já toho využiju a eh, já bych řekl eh, Veronice, panu Kasínovi a liberálům, že to stejné, co jsem řekl panu Barosovi před, týden, před týdnem. Pan Baroso říkal, že potřebujeme jednotnou Evropu, která bude jednotně eh, reagovat eh, a nebude už nadále váhat. A já s tím souhlasím, řekl to i Josef Dol. Potřebujeme Evropu, eh, kde bude více Evropy a více sociální Evropy. Pan Chosta mluvil o Evropě občanů a kon, o federaci já myslím, že jsou tady na straně občanů obrovská, obrovská očekávání, pokud jde o více Evropy a my musíme reagovat eh, a přitom musíme mít na paměti veškeré legitimní zájmy, ale neměli bychom už nadále váhat. Děkuji. Je disais donc euh, sur cette base. Takže eh, v duchu aktivní spolupráce proběhne 9. října výměna názorů ohledně přidané, eh, myslím, že jednotnost eh, v tomto sněmu přinese pro jednou evropskou přidanou hodnotu, to bude velmi zajímavé sledovat a zároveň projednáme pozměňovací návrhy, a předpokládám, že budou to také kompromisní návrhy, abychom 5. či 6. listopadu na mimořádné schůzi mohli tuto věc schválit. A využiji ještě této chvíle, abych vám sdělila, že jsme dokončili dopolední blok, ale jste všichni eh, vřele zváni, abyste oslavili odchod eh, Božici, který nás velmi mrzí, eh, která se přesouvá do výboru IMKO a tam bude hledat štěstí. Se vás tady zvu na skleničku s, božicí, s božicou eh, za sálem. Děkuji.